Okay, everybody. Um... Dobré odpoledne. Prosím, zaujměte svá místa a vítejte zde na naší schůzi. Čeká nás jako obvykle hodně práce. Nebudu tedy eh, zdržovat nějakými úvody, protože už jsme přišli skoro o 10 minut. Toto je veřejné slyšení o e, derivátech OTC, tedy neborzovních e, derivátech a víte, že tu jsou prezentace od dohledových orgánů, od poskytovatelů infrastruktur, od brokerů a dealerů a od velkých podnikových koncových uživatelů. Ti všichni zde promluví. A následovat budou také otázky a odpovědi. Já si uvědomuji, že náš první řečník, pan Žuje, pravděpodobně bude muset odejít trochu dříve a proto se budeme snažit eh, soustředit eh, otázky na něj eh, do první části naší diskuze. A následně pan Werner Langen, náš zpravodaj na toto téma, na téma derivátů, uzavře toto slyšení. Chci tedy požádat řečníky, aby dodržovali řečnický čas, protože jinak nám nezbyde čas na dotázky, což by byl dobrý způsob, jak rozlobit poslance. A prosím, nehovořte příliš rychle, protože jinak budou mít eh, tlumočníci potíže a vy eh, budete ztrácet další a další čas tím, že se vás budu snažit zastavit a zpomalit. Jako první tedy promluví pan Jean-Pierre Jouet, což je předseda francouzského orgánu pro dohledu nad finančními trhy a předseda eh, stáleho výboru na post tradingu v CESR. Prosím, máte slovo. Paní předsedkyně, děkuji mnohokrát za váš úvod, za to, že jste mne představila či nepředstavila, aby jsme rovnou přistoupili k věci, kvůli které jsem, jsem přijel a budu hovořit francouzsky, abych mohl hovořit rychleji. Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, na zasedání ve 20 v Londýnu eh, bylo dnešní téma načrtnuto v hrubých rysech. V Pittsburghu potom v září loňského roku G20 konečně přišla standardizaci, registraci a clearingu eh, derivátů eh, obchodovaných mimo borzovně prioritu. A dnes se zde scházíme, abychom dostali tomuto závazku, který byl přijat. Já jsem přesvědčen o tom, že budeme moci velice rychle od stanovení eh, zásad přistoupit k provozním jaksi, pravidlům. A já doufám, vážená paní předsedkyně, vážené poslanky, vážení poslanci, že v úzké spolupráci eh, s komisí eh, a s radou, že vaše také práce bude rychlá a koncensuální, tak aby byly evropské normy stanovené co nejrychleji ty normy, které budou inspirovat potom naše partnery. Já bych rád pozdravil pana Langena, poděkoval mu za jeho vynikající zprávu. Eh, jeho zpráva jasně identifikuje eh, potřebné parametry a také jsou jasně vymezeny možné cesty. Díky panu Langenovi to nejtěžší už máme zvládnuto. Eh, regulátoři trhu potom také eh, pracovali v rámci jedné pracovní skupiny výboru CESR, eh, které já jsem měl tu čest předsedat. Co si tedy eh, přejeme, co chceme? Je to velice prostá realita. V případě požáru, tedy v případě pádu hráče systémové velikosti, subjektu systémového významu, potřebujeme nějaké protipožární dveře, které by se automaticky uzavřely a zabránily šíření požáru. Tedy jinými slovy, nepřejeme si, aby vzájemná propojenost finančních aktérů, eh, která je tak příznačná pro globalizovaný svět, ohrozovala stabilitu, ohrožovala stabilitu celku. Za druhé pak, vzhledem k tomu, že transparentnost napomáhá dobrému fungování a ehm, integritě trhu, eh, chceme také zavést něco, co do posud eh, neexistovalo, a totiž potřebujeme vědět, kdo Eh, od koho co kupuje, za jakou částku na trzích, které do posud byly netransparentní. A jak můžeme postupovat? Eh, domnívám se, že pokud eh, vyjdeme z té trojice, která je nutná pro regulaci po krizi, půjde o trojici standardizace, clearing a registrace. Nejprve třeba standardizovat, protože vše, co je standardizováno, může být potom snadno provedeno clearingem. Eh, je tedy zřejmé, že je důležité nejprve eh, pracovat na standardizaci, která poté eh, bude znamenat větší efektivitu clearingu. Víme, že není možné standardizovat vše, ale to nesmí být výmluvou pro to, abychom si nestanovili v této oblasti ambiciozní cíle. Poté clearing. Clearingová centra, to jsou právě ty protipožární dveře. Nebudu se již vracet k tomu, proč jsou užitečné. Spíše potrhnu, že do budoucna to bude zásadní článek v celém řetězci rizika, což si žádá eh, dodatečná eh, opatření předběžné eh, opatrnosti, tak bychom zajistili pevnost tohoto článku. Proto také výbor CESR navrhne stanovení přísných norem pro regulaci činnosti clearingových center. Eh, já osobně se domnívám, že bychom clearingová centra měli regulovat eh, prakticky jako úvěrové ústavy. A připravám je zásadní a tady nějak nezavazuji výbor se v této věci, ale domnívám se, že Eh, Klinkové centrum by mělo být umístěno v měnové zóně eh, měny, referenční měny transakcí, eh, u kterých provádí clearing, tak aby, se, tak aby mohlo těžit z likvidity centrální banky, ke které je připojeno nebo kterou spadá jakožto pod eh, věřitele poslední eh, instance. Měli bychom eh, přizpůsobit naše obeřenostní no, požadavky na banky podle toho, zda provádějí či neprovádějí clearing svých transakcí, protože za provádění clearingu musí být určitý bonus. Konec konců to také navrhují regulátoři sektoru bankovnictví v rámci bazilického výboru. A stejně tak, jako není možné vše standardizovat, není také možné u všeho provádět clearing není to eh, ani vhodné, eh, pokud jde o tak eh, exotické produkty, že nespadají do žádné běžné kategorie a clearingové centrum by nemohlo efektivně zprávovat riziko u takového produktu. A třetí věc potom registrace. Není normální a připomíná nám to také krize řeckého státního dluhu není normální, aby regulátor nemohl, mět, nemohl mít okamžité bezpodmínečné informace o transakcích na trzích s deriváty. Eh, je to stejně tak otázka evropské svrchovanosti jako efektivity dohledu na trhy. Proto také výbor CESR eh, se pečlivě projednal eh, prostudoval otázku obchodních repozitářů, které by nám měly umožnit konsolidovat veškeré závazky eh, všech eh, subjektů u různých produktů. Tento nový nástroj by zlepšil makrobezřetnostní dohled nad mimoburzovními trhy s deriváty. Můžeme také předpokládat, že klinková centra by byla eh, využívána i pro mikroobezřetnosti, obezřetnostní dohled, pro lepší detekci excesů na trhu. Já osobně podporuji tento přístup. Bylo by možné se omezit eh, na eh, ustanovení směrnice eh, MIF, pokud je o reporting, vykazování regulatorovi, ale tento mechanismus je příliš složitý v praxi, protože si představíme, že 27 regulátorů by si muselo vyměňovat schromážené informace. Domnívám se, že by bylo vhodnější mít centralizovaný systém schromažďování informací prostřednictvím nějakého registračního centra, a za určitých podmínek eh, toto centrum či tato centra registrační eh, by mohly eh, také no, poskytovat informace všem aktor, aktorům na trhu a ne pouze regulátorům ohledně podmínek, za jakých jsou uzavírány transakce. Tomu se právě říká transparentnost post-trading, ta by byla vítána. Pokud je o umístění těchto Eh, registračních center. Jsou zde dvě možnosti. Jednak první eh, alternativa bychom měli jediné eh, světové centrum, které by mělo nejúplnější přehled o obchodech, anebo je zde druhý scénář, který preferuje umístění podle jednotlivých bloků regulace, to ve jménu svrchovanosti. Šlo by o záruku automatického přístupu k údajům formátovaným podle potřeb místních regulatorů. Já bych řekl, že oba tyto scénáře jsou eh, přijatelné, představitelné. Jsou za argumenty jako jednoduchost a eh, vyčerpávající povaha, úplnost. Eh, ty hovoří spíše pro jediné celosvětové centrum. To by mělo být jaké naší ambicí pod podmínkou, že evropští regulatoři budou mít zaručený přístup bez jakýchkoliv omezení k údajům, které potřebují. Pokud by tato podmínka nebyla naplněna, pak by bylo třeba zavést eh, centrum, eh, centra podle typu aktiv eh, se zavedením obchodního repozitáře ve třetí zemi. A co nám připadá obtížné, je přistoupit na to, že by veškeré kontrakty uzavřené všemi finančními institucemi v Evropě musely být zveřejňovány vůči Eh, institucí umístěné ve třetí zemi. Váš parlament je na to velmi citlivý. Já se domnívám, že evropská legislativa, eh, pokud půjdeme touto cestou, by měla eh, dále vyjasnit tuto problematiku. Čili standardizace, clearing, registrace, to je tedy obsahem práce CESRu v této oblasti. Řídíme se cestovní mapou nastavenou G20. Počátečním záměrem bylo co nejvíce Eh, tedy eh, zahrnout eh, obchody s deriváty na mimoburzovních trzích, zahrnout je do organizovaných platform. A to by představilo jádro krizové regulace. Já bych vám rád ještě poskytl svůj osobní pohled na dvě témata. O nichž komise, váš zpravodaj, pan Langen a další poslanci na nichž jste pracovali, ale zatím eh, ne v dostatečném detailu. Za prvé, jaká bude role nového evropského orgánu ESMA v celé této věci? Já se domnívám, že eh, ESMA má za poslání eh, povolovat a vykonávat dohled nad celoevropskou infrastrukturou, ne celosvětovou. Je legitimní, aby ESMA spolu s Evropským orgánem pro bankovnictví EBA Eh, ve spojení se systémem Evropských centrálních bank eh, schvalovala eh, clearingová centra, pokud jich bude více, a registrační centra, aby také měla právo na získání informací nebo výkonu dozoru nad jejich regulací. Ovšem ESMA nemůže vykonávat dohled na, ve smyslu každodenním. Proto tady musí být přímá vazba, zachovaná přímá vazba na Ehm, pane Žuje, už ehm, jste překročil svůj čas ehm, o tomu, že to prosím už skončit? Ano, a poslední poznámka tedy. Připadá mi důležité, že ESMA by měla mít možnost výkonu dohledu nad všemi finančními institucemi, ať to jsou eh, banky, hedžové fondy nebo pojišťovny. A, a pokud je o nefinanční instituce, tak tam bychom potřebovali potom nějaký výjimečný mechanismus. A ještě poslední věc, co mi připadá důležité, eh, pokud je o clearingová a registrační centra, eh, musíme se vrátit ke směrnici o zneužití trhu, tak abychom, tak aby regulátoři eh, měli možnost vědět, k jakým dochází případně excesům na trzích, mimo trzích z deriváty. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji. E, právě byly rozdány pozměňovací návrhy a také projevy, projevy v originálním, e, v původním jazyce, takže se k tomu lidé mohou vrátit, pokud někomu e, pokud někomu vezmu slovo, než dokončí svůj příspěvek, protože máme omezený čas a další příspěvek přednese za poskytovatel infrastruktury Henrik Polsen z Nasdaqu. Máte slovo, prosím. Paní předsedkyně, vážené poslankyně a poslanci a pane Langene, děkuji vám mnohokrát za pozvání, abych mohla promluvit za porzy eh, a poskytování infrastruktury. Já pracuji v Nasdaqu. Nasdaq OMX je globálním aktérem na burzách a v clearingových systémech Pracujeme na trzích celého světa a poskytujeme tržní technologii 70 eh, trhům eh, v mnoha zemích. Celou kariéru jsem věnoval derivátům, zejména jsem tedy pracoval pro burzy a pro zúštovací místa, pro clearingová eh, střediska. Deriváty jsou úžasným prostředkem, protože napomáhají správnému fungování moderní ekonomiky. Nicméně Musím tedy říct, že je tuto. Nicméně je třeba, abychom se více zaměřili na zvládání rizik a na eh, regulaci. V roce 2008 došlo k finanční krizi a ta nám bolestně ukázala, že deriváty, OTC deriváty, eh, jsou součástí této krize a mohou ji prohloubit, pokud nebudou správně eh, řízeny. Účastníci na trhu, včetně bank a Eh, uživatelů burs a zúčtovacích míst společně s politiky a regulátory se snaží učinit co lze, snaží se učinit důležitá opatření, aby omezili rizika v oblasti eh, derivátů, které se neobchodují na burze. Rád bych poukázal na G20 a závěry G20, což je pro nás milník. Mohu citovat Standardizované smlouvy o derivátu OTC by měly být obchodovány buď na burzách, anebo na elektronických platformách a do roku 2012 nejpozději. Smlouvy o derivátech OTC by měly být ohlašovány rejstříkům transakcí a e, ty kontrakty, které nejsou zúčtovány centrálně, by měly být e, podmíněny vyššími požadavky na e, kapitál. Což si myslím, že je velice důležitý závěr z G20. Bude to velice důležitý krok pro to, aby vznikly stabilní finanční trhy a aby zde byla podpora pro evropskou ekonomiku. Burzy a CCP byly vytvořeny k tomu, aby vytvářely stabilní, ehm, stabilní finanční trhy, byly odolné vůči e, krizi. V průběhu finanční krize burzy a CCP nadále poskytovaly přístup investorům k transparentnímu a dobře regulovanému trhu a poskytovaly stabilitu a důvěru zkoušenému finančnímu systému. Jaké jsou výhody eh, centrálního zúčtování? Ehm, je to především eh, to, eh, že je CCP prodejcem pro všechny nákupce a obráceně. Tím se snižuje riziko pro všechny strany a s tím také souvisí možná kolaterizace otevřených rizik. Celková pro Mm, celkovou strukturu trhu je CCP velice důležitou eh, součástí, zejména v oblasti eh, obchodování s deriváty. CCP jsou nástroje, které jsou vybudované zejména mm, tedy především k tomuto cíli. A já bych rád zdůraznil, že tu jsou některé důležité aspekty, které ukazují, že CCP je opravdu dobře vytvořeno k tomu, aby zvládalo riziko. Za prvé, přináší eh, disciplínu, rámec disciplíny na trhy s deriváty. Je eh, v samotných genech eh, zúčtovacích středisek a zlepšuje mm, zvládání rizika. Vždy se ke všem chová rovným způsobem, nikdy nedělá žádné výjimky pro velké podniky, pro důležité klienty, malé klienty, sousedy nebo kohokoliv jiného. Všichni mají rovné zacházení a e, vždy e, dává pozor, aby nedošlo k nějakým e, problémům s obchody, pokud je to pouze podezření, že by obchodní operace neproběhla, CCP okamžitě jedná. To je velký příspěvek ze strany CCP, neboli tedy rámec disciplíny pro obchodování s deriváty. Za druhé, CCP umožňuje zaměření sítě na jednu protistranu, začlenění této protistrany. Vždy byla mm, velké množství protistran, ale díky CCP tu je jedno, jedna pozice, jedno místo pro e, tuto protistranu. A za třetí, třetím jedinčním rysem CCP je, že tyto zúčtovací střediska nikdy nezaujímají žádné pozice, pokud došlo k nějakému nezačnému obchodu nebo situaci, kdy CCP muselo zaujmout stanovisko, tak okamžitě jednalo, aby eh, aby byl obchod tedy um, ukončen. To jsou tedy specifická, uh, eh, specifická aspekty CCP. A právě díky tomu CCP je mnohem silnější a robustnější než jakákoliv eh, dvoustrané eh, dohody o eh, zúčtovacích střediscích. Já jsem pracovala dlouho pro zúčtovací střediska. Uznáváme na znaku, že CCP se nehodí pro všechny produkty. Určité deriváty, tak produkty, které jsou příliš složité, nesmírně riskantní, anebo se používají méně často takovéto produkty opravdu nejsou předurčeny k tomu, aby byly zaučtovány na CCP. CCP může pomáhat velké části trhu, může řešit hodně, ale ne všechny problémy na světě. Deriváty, malé deriváty přicházejí k CCP a proto je důležité, aby CCP byly dobře regulovány. Nová robustní regulace CCP bude zásadním prvkem nové legislativy. A to také vytvoří spravedlivé hrací pole pro zúčtovací střediska. A my v nás velice vítáme eh, takovouto regulaci a mm, pokud možno také dohled nad zúčtovacími místy, protože zapotřebí, aby eh, pravidla hry platily pro všechny stejně. Rád bych zdůraznil ještě jednu věc z těch mnoha, která je třeba regulovat u CCP. Jsem přesvědčen, že nezávislost CCP je velice důležitým rysem, a to proto, aby bylo zajištěno, že nedojde ke konfliktům při zvládání rizik a aby CCP mohlo dát skutečně nezávisle eh, v oblasti zvládání rizik. I burzy mohou hrát stále vyšší úrovni eh, při eh, roli při zvyšování stability trhu. Samozřejmě, že transparentnost tvorby cen při obchodování na, na burzách je prospěšné pro obchodní systémy. A Eh, proto také deriváty by mohly být některé obchodovány na burze. Eh, pak by byly transakce prováděny velice výkonně, eh, za nízkou cenu a plně transparentně. Navíc obchod na burze, obchodování na burze přináší otevřenost na všechny strany, což je užitečné, a to nejen v době, kdy na trhu je neklid, ale Eh, neustále. Teď už jen stručně o eh, podnikových koncových uživatelích. Já myslím, že jsou velice důležití a potřebují eh, specifické zacházení. Je se tedy zapotřebí jim vytvořit mm, trochu na specifické, eh, specifická pravidla, protože ne všichni jsou eh, stejně rizikoví. Nicméně, systémové riziko by nemělo být posuzováno na základě toho, jak nějaký typický, eh, jak, jak vypadají typický uživatelé určitých derivátů protože deriváty se využívají mnoha, mnoha způsoby, komplexními způsoby a velice těžko v praxi je možné monitorovat a zjistit vůbec takovéto riziko a mm, zjistit jeho mm, velikost. Dalo by se například měřit riziko podle eh, velikosti. Eh, velikost mm, investice oproti velikosti firmy. Ústřední zúčtovací místo by mělo být využíváno také eh, podnikovými koncovými uživateli. A na závěr, protože už mi téměř vypršel čas, Deriváty byly v, eh, v samém středu krize, ale teď je zapotřebí, abychom přijali patřičná opatření, abychom snižovali rizika v oblasti e, eh, deburzovních derivátů. Je třeba revidovat regulaci tak, aby trh měl incentivy k tomu, aby eh, bylo bezpečnější obchodování a zúčtování, ať už to jsou burzy, zúčtovací místa nebo eh, rejstříky. Eh, všichni tyto budou činit trh stabilnějším a bezpečnějším, pokud toto bude učiněno. A na závěr mm, tento náš tato naše snaha vyřešit situaci byla jako snažit se najít černou kočku v eh, temné místnosti. Eh, sice eh, se nám nepodaří tu kočku hned chytit, ale aspoň se na ní můžeme rozsvítit díky takovýmto opatřením. A tu kočku chytneme mnohem snáze, když uvidíme, kde je. Thank, you very much. Děkuji mnohokrát. Vím, že je obtížné dodržet řečnickou dobu. Naši další dva řečníci, máme tady nejprve, předpokládám, na polovinu těch vymezených 15 minut, to znamená cirka na 7,5 minuty, Vibe Masters, šéf eh, Global Commodities, globálních komodit v JP Morgan. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážné poslankyně, vážení poslanci, děkuji za pozvání. Eh, jsem šéfkou globálních komodit v JP Morgan, mám cirka 20 letou zkušenost eh, v celé, v celou řadu různých derivátů. Určitě deriváty sehrály roli finanční krizi a jak kdyby i pokud nebyly jedinou příčinou, tak určitě eh, přispěly k té nákaze, která vznikla. Proto se musíme detailně zabývat tím, k čemu došlo a jakožto eh, eh, politici i účastníci na trhu z toho musíme vyvodit ta správná ponaučení. Ale pamatujeme také na to, že deriváty představují klíčovou součást našich ekonomik tím, že snižují náklady a umožňují řízení rizika pro podniky. A z tohoto hlediska chci vypíchnout dvě témata, které správně identifikoval zpravoda, a která jsou ústřední pro reformu trhu eh, s deriváty mimo prozovními dnes. Jednak, eh, že chybí eh, infrastruktury pro clearing, které mohou omezit systémové riziko, ale chybí transparentnost, zejména vůči regulátorům. Také se dotknu otázek, které se týkají spekulace na těchto trzích. Pokud je o clearing. Je zjevné, že eh, Zvýšení eh, ústředního clearingu mimoburzovních derivátů je kritické pro budoucí stabilitu eh, globálního finančního systému a je třeba proto dát mandát. Všem tento mandát musí zohlednit dva důležité faktory. Jednak ne všichni účastníci mimoburzovního trhu jsou způsobili pro clearing. Koncoví uživatelé mimoburzovních derivátů jednomyslně vyjádřili své obavy z toho, že pokud budou nuceně ke clearingu, tak to zvýší jejich náklady bude představovat obrovské potíže s likviditou. Dále ne všechny mimoburzovní deriváty jsou eh, způsobily pro clearing, protože eh, ty deriváty musí být dostatečně likvidní, jinak není možné provádět eh, clearing centrální protistranou. Tedy Tamto klinika třeba provádět u všech systémově relevantních finančních institucí. Jejich špát by destabilizoval finanční systém a tedy ohrozil celou ekonomiku, ale eh, nemusí to týkat eh, velké většiny obchodních eh, koncových uživatelů, kteří nepředstavují systémové riziko. Pokud je o určení toho, co má podlehat clearingu, nejefektivnější přístup k dosažení našeho společného cílu snížit riziko bude zacílit se na míru propojenosti mezi systémově významnými derivátovými institucemi. Navrhujeme, aby regulátoři nastavili eh, vysoký procentní cíl eh, pro eh, clearingem prošla expozice jednotlivých účastníků na trhu. a to podle třídy aktiv. Tento přístup by zachytil velkou část trhu s derivativy, byl by flexibilní a co nejdůležitější. Vyhnuli bychom se potřebě definovat způsobilost či standardizaci tváří v tvář výrazným pobítkám k arbitráži mezi těmi různými pojetími. Pokud je o mezipropojenost, vzájemnou propojenost. Ráda bych eh, stručně eh, pojednala o interoperabilitě mezi clearingovými, eh, mezi clearingovými centry s derivátovými trhy. Například u akcí a dloupisů, tady je velký potenciál, že se sníží náklady, ale derivátové trhy jsou odlišné od akcí a dluhopisů a interoperabilita na těchto trzích představuje nová rizika nákazy. Vzhledem k tomu, že různá klinická eh, centra CCB budou mít různé modely rizika, budou zde otázky ohledně toho, eh, jaká pravidla mají eh, převládat. Máme tady, tady velké výhrady k tomuto tématu. Bych se vrátila k tématu pobídek. Ty jsou skutečně klíčové pro to, abychom zjistili úspěšný přechod většího počtu derivátů na clearing CCP. Kapitálový přístup je, kapitál je jedním samozřejmým nástrojem, ovšem u kontraktů, které neprocházejí eh, centrálním clearingem, eh, se domníváme, že vlastně tam, kde je změnění rizika dosažitelné bilaterálním clearingem, tak je to srovnatelné eh, s výsledkem centrálního ústředního clearingu. A mělo by se to proměnout do kapitálovém zacházení s bilaterálními expozicemi. A konečně ještě pokud o pobídky, musíme se zabývat také Eh, výbory pro zprávu a řízení a riziko u klinikových eh, center typu CCP. To je klíčové eh, členové kliniku, kteří poskytují finanční zdroje, které vlastně jsou podkladem pro odolnost klinikového centra CCP, by měli být zapojeni do řídícího a rizikového výboru CCP protože zpráva řízení CCP je klíčovým faktorem v určení toho, eh, vůči jakým rizikům jsou členové vystaveni a bez eh, jejich účasti v rizikovém výboru by vlastně neměli eh, možnost plnit své vlastní povinnosti v oblasti řízení rizika. Není k transparentnosti. Rozhodně podporujeme snahy o zvýšení transparentnosti s cílem monitorovat systémové riziko a zajistit dobré fungování trhu pro řízení rizika pro všechny uživatele. Ovšem transparentnost je prostředkem, nikoli cílem sama o sobě a požadavky na transparentnost musí být nastaveny tak, aby abychom co nejlépe podpořili ty širší cíle, eh, včetně zachování dostatečné likvidity. Eh, orgány dohledu budou potřebovat plnou transparentnost, eh, pokud je o hromadění pozic prostřednictvím prostřednictvím obchodních repozitářů. Ovšem bude třeba zachovat tu vyváženost mezi transparentností a likviditou, protože nad zaočetý bod zveřejňování informací o obchodních záměrech či skutečně realizovaných obchodech eh, může poškodit eh, likviditu eh, daného hráče, protože trh se jinak postaví proti němu. Proto bychom varovali proti tomu, aby se veškeré obchodní záměry obchody zveřejňovaly, protože by se mohla poškodit kapacita eh, sehnat likviditu na trhu, kterou potřebují eh, jednotliví hráči pro eh, své transakce. žádná zodpovědná finanční instituce nemůže poskytnout zajištění komerčním obchodním koncovým uživatelům, aniž by si mohla sama zajistit své pozice u jiných účastníků trhu. Schopnost finančních účastníků obchodovat s těmito nástroji je proto zrovna tak důležitá, jako schopnost obchodního koncového uživatele chránit se před nezajištěným rizikem ve svém podnikání. Je to součást stejného řetězce a stejné snahy o řízení rizika. Trhy mohou existovat jedině proto, že lidé mají odlišný pohled na riziko. Pro každého prodejce musíme mít kupujícího. Ať to nazvete investice nebo spekulace, platí, že pokud začneme omezovat účast na trzích, tak poškodíme dostupnost likvidity a zvýšíme náklady pro koncové uživatele. Dále, eh, pokud jde o eh, státní dluh, chci říci, že eh, úvěrové deriváty nevytvářejí rozpočtové schodky. Naopak, zostupňují likviditu, která umožňuje vládám financovat své státní schodky i tady eh, pokusy omezit schopnost investorů řídit eh, státní dluh musí být eh, pečlivě zváženy proti riziku snížení důvěry trhu, zvyšování nákladů na financování a v konečném důsledku tedy i nákladů pro, fin- pro daňové poplatníky. Závěrem jsme pro provedení řádné reformy regulace trhu a podporujeme většinu, ne všechny závěry a doporučení zprávy pana Langana. Děkuji za tuto příležitost a těším se na diskusi. Předsedkyně, děkuji. Takže zbyly vám ještě dvě vteřiny, to je vynikající. Ano, to si zaslouží prakticky potlesk. A nyní eh, tedy eh, poprosíme zástupce hlavního eh, provozního ředitele Deutsche Bank a výkonného ředitele Deutsche Bank Johna Eilbecka, aby se vám vyrovnal. Paní předsedkyně, vážné poslankyně a poslanci, dámy a pánové, děkuji za to, že jste mě pozvali, abych promluvil o tak důležitém tématu, jako jsou deriváty neprodobné na burze. Je třeba, abychom uvažovali o tom, jaké změny třeba udělat, aby to bylo ve prospěch Evropské unie, ekonomice a podnikům, aby byl tento trh derivátů správně regulovat. Takže nejdřív nás uvedu do kontextu. Ten, tento druh derivátů existuje už asi 25 let a je standardní praxí pro většinu podniků v Evropě. Eh, jejich prostřednictvím se snaží eh, řídit komerční eh, rizika. Jedná se o rizika mnohonárodnostních firm, která zahrnují finanční náklady pro ty, kdo si často půjčují peníze a jedná se často i o vlády. OTC poskytují výkonné eh, mechanismy na převod eh, rizik, čímž se chrání tyto eh, podniky nebo tyto orgány. Koncoví uživatelé často nebyli vybaveni proto, aby sami mohli čelit těmto rizikům. My máme v Evropě výkonný a konkurenceschopný trh s těmito deriváty. Nicméně ještě třeba mnohé vykonat toto odvětví se velice silně zabývá tím, jak zlepšit situaci, jak zlepšit eh, regulační situaci, jak zde v Evropě, tak i jinde. Já se chci zaměřit na tři hlavní oblasti. Na clearing, transparentnost a eh, transakce, obchodování. Eh, clearing nebo tedy kolaterizace jako taková. Správně kapitalizované a regulované clearingové střediska, která mají zdravý eh, management, dokážou snižovat eh, systémový dopad eh, velkých neúspěchů, velkých selhání. My plně podporujeme to, aby velká část derivátů probíhala prostřednictvím těchto středisek. Třeba, že toto zní velice rozumně pro finanční ústavy, už to tak není pro koncové uživatele a e, čelení těmto rizikům pro ně může být velkou výzvou. Nefinanční podniky e, často vůbec nekolateralizují při obchodování s OTC. Primárně proto, že nemají e, dost likvidity. A Eh, také eh, kvůli tomu, že nezajišťují ehm, tyto eh, transakce, jsou vystaveni více fluktuacím cen, cen trhu. A já vás chci upozornit také na to, že je třeba zajistit to, že legislativa bude pokrývat správné produkty. Jak už jsme slyšeli, některé produkty OTC nejsou vhodné ke zúčtování tímto způsobem, protože na to není dost robustní trh a nebo tam, kde jsou rizika významnější. Například obchodování s měnou. Tam, kde eh, riziko eh, mm, zaplatení, za, mm, splacení nemůže být pokaždé stejné. To tedy znamená, že naše úsilí musí být kolektivně také rozumné očekávat, že mnoho těchto zúčtovacích středisek mají svá pravidla a také eh, kryjí možné ztráty. Chci se zmínit ještě o tom, že zúčtovací střediska musí být správně regulována. Je důležité, aby nemohli eh, spolu vést hospodářskou soutěž a eh, tím způsobem, aby snižovali eh, mm, snižovali standardy pro řízení rizik a nebo snižovali požadavky na kolateralizaci. A teď o transparentnosti. Co se týče eh, zjištění eh, ceny před eh, v obchodní transakcí, je důležité, aby uživatelé trhu zjistili, jaká je spravedlivá, férová cena. A už globálně je možné dosáhnout určitou množství informací. Já si nemyslím, že by Eh, tímto byla nějaká ovlivněna situace v důsledku krize. Nicméně jiná situace je v oblasti post-trade, eh, tedy po provedení obchodní transakce. A to u všech eh, druhů aktiv. Například globální registr transakcí DTCC ve Spojených státech. Už je to roku 2006, my se snažíme něco takového ve Stockholmu a plánuje se vznik podobné databáze pro kapitálové deriváty v Londýně. Tam je zapotřebí tedy ještě další práce, aby toto bylo vykonáno. Důležité je, aby bylo zajištěn, obcho, eh, zajištěn přístup eh, dohledu, dohledovým orgánům do těchto databází. Ehm, a v tom už také byl vykonán eh, pokrok. Je třeba ehm, uveřejňovat informace tak, aby bylo, byly správně zvládnuty do profesionální trhy a aby Eh, nedocházelo poškozování dostupnosti hotovosti. Ještě se zmíním o obchodování a standardizaci. Standardizace je slovo, které se hodně používá, když se hovoří o derivátech OTC. Ale někdy nebývá jasné, co to vlastně znamená. Nám jde o to, aby došlo ke standardizaci procesu a právního rámce, protože obojí vede k výkonnému trhu. V některých případech, eh, když vznikne produkt správně stanovený za standardních podmínek, má to, eh, má to svůj eh, smysl. Například u obchodování s tzv. futures. Ale je třeba, aby rizika byla vždy správným způsobem hodnocena. Co se týče trhu s OTC, tedy clearing, transparentnost, standardizace, jsou eh, velice důležitá. To jsou klíčová slova pro to, abychom mohli eh, správně zvládat a kontrolovat situaci. A na závěr bych rád poznamenal, že se všichni shodneme, že finanční trhy potřebují eh, pomoc k tomu, aby, aby nedocházelo k dalším šokům, jaké jsme zažili v posledních dvou letech. Součástí tohoto postupu je i další vývoj trhů s deriváty OTC. Transparence by měla, transparentnost by zde měla být, nicméně musí být provedena eh, rozumně, aby nedošlo k poškozování dostupnosti eh, hotovosti. Clearing je užitečný způsob ke snižování systémového rizika, ale pokud eh, se, mm, nemělo by se přehánět u koncových uživatelů, kteří nepředstavují toto systémové riziko. A potom o té, řešení OTC jsou často využívána k tomu, aby zajistila specifická rizika, což tedy souvisí s tím, jakým způsobem jsou využívá na burzovních eh, trzích. Eh, děkuji vám eh, za vaši pozornost. Ušetřila jsem přes 30 sekund. Ano, asi bych takto měla lidi vysívat k souboji častěji. A nyní tedy se pustíme dále. Uvidíme, zda se nám podaří postupovat eh, takto úspěšně. Eh, nyní budeme mít zástupce velkých eh, podnikových uživatelů. Prvních 7,5 minut dostane hm, uvidíte tady, zase vám podaří takto dobře pokračovat. Obávám se, že nedokáže vyslovit vaše jméno. V, v každém případě je to někdo z nejvyššího vedení Ion Energy Trading. Děkuji, paní předsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za pozvání na toto slyšení. Obchodování eh, s energiemi je důležité, abychom zajistili, že velcí spotřebitelé a eh, výrobci mohou zajistit eh, podkladové obchodní činnosti před krátkodobými výkyvy a tak umožňujeme potom malobchodnímu také sektoru, aby retailovému sektoru, aby se zajistila tak řídil riziko cenové nestálosti jménem spotřebitelů. Eh, rozvoj, rozvíjení eh, likvidních eh, trhů s elektřinou a plynem je důležitou evropskou politikou, která zvýší konkurenceschopnost a zjistí konkurence dobré ceny pro koncové spotřebitele. Rozhodnutí týkající se mimoburzovních derivátů by měla zvážit specifické potřeby obchodníků s komoditami podloženými aktivy, kteří zajišťují podkladové obchodní operace. Je třeba aby to bylo kompatibilní také s potřebou likvidních energetických trhů. Vítáme návrhy zvýšit transparentnost a standardizaci, což by zlepšilo regulační dohled. Naše výhrady se týkají povinného clearingu a povinného eh, a povinné eh, burzovního obchodování se standardizovanými deriváty mimoburzovními. Jakožto koncoví uživatele eh, mimoburzovních derivátů respektive vzhledem k tomu, že konci uživatelé těchto derivátů představují menší systémové riziko v porovnání s finančními institucemi, zavedením povinného clearingu pro koncové uživatele není e, přiměřené. V kontrastu finančním, k finančnímu sektoru selhání jedné komoditní firmy, jak se prokázalo, má jenom dočasný dopad na ceny. To bylo eh, patrné v nedávných letech, eh, kdy jsme měli několik pádů klíčových hráčů na energetickém trhu, například Enronu. Co je důležité, eh, spotřebitelé jsou chráněni stávající regulací trhu s energiemi, byla zajištěna fyzická bezpečnost a kontinuita dodávek v případě pádu některého z hráčů na energetickém trhu. Podíváme-li se na tento obrázek, tento graf, tady vysvětlím, jak přistupujeme k řízení rizika. Energetika je velmi eh, náročná na kapitál a investice do velkých aktiv, jako jsou elektrárny, znamenají, že jsme vystaveni vůči riziku, akumulativnímu jako riziku. To znamená, že jsme vystaveni cenovým rizikům, úvěrovým rizikům a riziku cash flow. To všechno je třeba uřídit a proto potřebujeme řídit riziko integrovaně. Zaměření pouze na úvěrové riziko by šlo na úkor buď rizika v oblasti cashflow, anebo rizika cenového. E, máme e, striktní úvěrové politiky, které zajišťují, že úvěrové riziko je drženo na přijatelné úrovni. Rizika jsou na trhu řízena optimalizovanou směsí burzovního obchodování, mimoburzovních derivátů a fyzických kontraktů. Jakožto příklad mohu říci, že komoditní cenové riziko uhelné elektrárny je zajištěno tím, že se prodává elektřina a nakupují se eh, nakupuje se uhlí a povolenky na eh, terminovaném trhu. Tyto transakce probíhají buď to na burzách, anebo na mimoburzovním trhu podle eh, vyhodnocení rizika. Eh, také jsme transparentně pokud je o naši expozici. Eh, tu expozice rizikové to zveřejňujeme ve výročních zprávách spolu eh, s expozicí vůči cenovému riziku. Když dochází k zúčtování obchodu v klinikovém centru, tak musíme uložit hotovost jakožto záruku. Tím, z toho vyplývá tady, s tím, jak se mění ceny na, na trhu, eh, pro nás z toho plyne potom riziko v oblasti cash flow. Eh, jaké byly dopady povinného clearingu pro nás jakožto koncové uživatele? Eh, cenové riziko nebo riziko cash flow nebo obojí se navýší, pokud bude zaveden povinný clearing, protože ta integrovaná optimalizace už nebude možná, ta, kterou provádíme do posud. Pokud bychom ponechali cenové riziko konstantní, tak by se zvýšilo riziko v oblasti cashflow. To znamená, že bychom museli dát do rezervy více hotovosti a nemohli bychom je použít do eh, investic v naší hlavní obchodní činnosti. Jak víte, eh, musíme si rezervovat hotovost také na eh, případné mimořádné události na trhu. Pokud se rozhodneme naopak udržet riziko v oblasti cashflow konstantní, pak e, budeme méně zajišťovat, čím se e, zvýší riziko cenové. A opět bude menší prostor pro investice do naší hlavní obchodní činnosti. E, pokud porovnáme situaci s finančními institucemi, domníváme se, že tady jsou dvě, dva hlavní rozdíly, pokud je o dopady. My jakožto koncový uživatel máme přirozenou pozici, která vyplývá z našich investic. To znamená, že v případě, že by cena elektřiny šla nahoru, zvýší se eh, nutnost obě rezerv. To je odlišné od finančních institucí, kde to obvykle je neutrální. Dále je zde druhý rozdíl, že banky mají snazší přístup k hotovosti k likviditě v porovnání s nefinančními subjekty. Pro nás, kdybychom, si, kdybychom se více půjčovali, tak by došlo ke změně uh, Eh, ratingu a opět bychom mohli potom méně investovat. Pro nás jakožto energetickou firmu je také důležité se zabývat vývojem na energetických trzích. Trhy eh, v celé řadě částí Evropy stále ještě nejsou likvidní a zavedením povinného clearingu by se zvýšila zátěž na eh, koncové obchodníky a zvýšily by se překážky pro nové účastníky pro jejich vstup na trh. Eh, my nejsme eh, subjekty, které by měly systémovou, systémový význam pro finanční systém a proto by regulátoři měli být více znepokojeni, kdybychom neměli žádné eh, expozice, protože to by mohlo znamenat, že si nezajišťujeme své pozice. E, to tež platí pro kapitálové požadavky. E, zavedení nějakých e, trestných, punitivních kapitálových požadavků, jakožto pobytka, aby lidé, aby subjekty prováděli nebo převáděli své transakce do centrálního clearingu, by opět bylo nepřiměřené. Jak jsem už uvedl na začátku, domníváme se, že transparentnost je třeba zlepšit, tak bychom rádi viděli tu kočku a domnívám se, že důležité, aby regulátoři věděli, co se na trhu děje ale když se podíváme na pozice firmy, jako je naše, je důležité eh, vnímat také ta podkladová aktiva, protože deriváty používáme k zajištění našich fyzických pozic. A nyní již na závěr, podle našeho názoru by nemělo být penalizováno řízení rizika. Podniky by měly být vedeny k tomu, aby prováděly transakce za cílem řízení rizika. Je to v zájmu finanční stability, investiční činnosti, zajištění dodávek, stabilních energetických cen eh, pro spotřebitele a zajištění budoucí prosperity v Evropě. Eh, vidíme potřebu povinného clearingu pouze mezi finančními institucemi. A také ještě na závěr bychom rádi zdůraznili, že probíhající eh, práce z DG pro eh, energetiku eh, ohledně náměru ušetého regulačního, regulačního rámce pro zvýšení transparentnosti a integrity trhu v oblasti energetiky. To by byl přístup, který by zlepšil situaci na trhu. Děkuji. A efektivitu na trhu. Děkuji. A není na závěr Richard Rayburn, který je předsedou Evropského združení tzv. Corporate Treasuries. Děkuji, paní předsedkyně. Především bych chtěla vysvětlit, proč máme zájem o tuto otázku. A posléze bych nadhodil několik témat k debatě. Naše Evropská asociace treasury manažerů se mm, zabývá situací v EU. Jsme orgán profesionálů, nezabýváme se tedy obchodem, nelobujeme a nemáme žádný eh, eh, zisk z této činnosti. A zabýváme se tedy otázkou TC. Snažíme se proto pozbudit k rozumnému výstupu z těchto jednání. Ehm, náš zájem je jednoduchý, je tedy jasně pochopitelný. Ehm, podle prvních výsledků, které jsme viděli, se zdá, že implementace takovýchto opatření by odvedla eh, finanční prostředky z evropských podniků proto, aby mohly kvalitizovat mm, cash. A to by, eh, my si přejeme ovšem, aby se snižovalo eh, riziko, protože jinak bychom ohrožovali evropské cíle růstu a zaměstnanosti. A také jsme si mysleli, eh, že plně můžeme jako spolu s komisí a parlamentem, abychom to lépe vyjasnili. My plně podporujeme závazky G20 a je jasné, že to, co se, že nutné zaměřovat se na Wall Street a co se tam děje, protože krize z deriváty eh, vznikla ve finančních institucích a eh, ne přímo tedy v podnicích reálné ekonomiky. My potřebujeme vytvořit eh, bezpečná pracovní místa, to je naše hlavní starost. A to proto, že potřebujeme stabilní ekonomický a finanční prostředí. Zdůrazňuji bezpečná nebo zabezpečná pracovní místa. A Deriváty k tomu mohou prospět, protože napomáhají snižování rizika, nezvyšují je. Eh, podle mého by bylo závažnou chybou, kdyby Evropská unie eh, vyjala, vyňala z regulace a standardizace koncové uživatele eh, při ústředním zaučtování. To by mohlo být, vést k závažným záva, důsledkům. Zpráva pana eh, Langena se konstruktivně věnuje celé řadě otázek. Viděli jsme, jaké pozměňovací návrhy, které rozšiřují dále diskuzi. Eh, otázky se zabývají tím, jak koncoví uživatelé využívají deriváty, jaké je systémové riziko a zabýváme se také malými středními podniky. Takže proč koncoví uživatelé využívají deri- deriváty? Proto, aby snižovali riziko. Ne proto, aby hráli na burze nebo aby spekulovali. O jaké riziko se jedná? A proč eh, do něj není začleněno ani tedy hazardní hry nebo spekulace? Riziko se dá zmírňovat eh, tím, že se využívají deriváty eh, při obchodování změnami s úrokovými mírami nebo s produkty kom, mm, podniky musí jak importovat, tak exportovat a riziko zde eh, pro ně existuje. Já jsem pracovala ve velkých i mm, středně velkých podnicích v Evropě, v Spojených státech a Asii. Finanční riziko bylo mm, snižováno všude a vedení podniků se snažilo minimalizovat identifikovatelné eh, riziko. To by mělo být také hlavním úkolem eh, treasury manažerů v každém podniku. Mělo by taky se předcházet spekulaci. Tento postup je eh, zdokumentoval v různých politikách a postupech. Někdy se říká, že zajišťování, což je ta činnost, kterou já popisuji, eh, znamená eh, přijmout nějaký postoj a proto je tedy spekulativní. Ale odpověď je, že zajišťování snižuje riziko a vytváří jistotu tam, kde by jinak byla nejistota. Racionální lidé by mohli uvést, eh, že je velice obezřetné eh, toto využívat, eh, když dochází k větší ekonomické nejistotě. Typickým příkladem je, když obchodní dům zaměstnává třeba 23 tisíc lidí a 25 svých zásob dováží za dolary, což působí určitá rizika pro náklady na dodavatelský řetězec, na dodávky. A aby mohli přijímat rozumná obchodní rozhodnutí, využívají zajišťování. Jde o to, jak se deriváty využívají. Je třeba, aby byly deriváty vytvořeny přímo na míru v bance. Takto tedy podniky v Evropě využívají deriváty eh, každodenně proto, aby snižovali nebo zmírňovali rizika. A eh, neznamená to, že by používali nějaké nestandardní eh, produkty. Eh, eh, eh, mm, národní sítě je regulovaná, je Národní síť ve Velké Británii například využívá dodávek regulovanou cenu tímto způsobem, tímto snižuje své, své riziko výkyvům cen na trhu. Já tedy chci zdůraznit, že v tomto užívání derivátů není obsažena žádná spekulativní součást. Je zde nějaký důkaz o tom, že by koncoví uživatelé způsobovali systémové riziko? Já si myslím, že ve většině případů, že se jedná o imaginární riziko, jsou dva, eh, jsou dva základní rozdíly mezi finančním sektorem a reálnou ekonomikou, eh, co se týče organizačního selhání. Banky kolabují mnohem eh, rychleji, a, ale málo kdy dojde k nějakému vzájemnému propojení no, při kolapsu koncových uživatelů. Viděli jsme například, když padl Wolfko a že po nějakou dobu ne, nefungovaly, ale pak se znovu mm, mohli zúčastnit, eh, na rozdíl od eh, firmy jako je Lema nebo AIG. Takže bychom měli uvažovat o tom, jaké systémové riziko můžou přinášet eh, jednotlivé firmy. A koncoví uživatelé tedy nespůsobí takovéto mm, dominové efekty pádu. Proto tedy eh, říkám, že eh, není opodstatněné tvrdit, že koncoví uživatelé vypůsobili systémové riziko. A nyní, proč by malá a střední podniky měly mít jiné zacházení? Velké podniky eh, sami o sobě mohou působit určité systémové riziko ale není zde důvod, proč bychom měli zacházet jinak, jiným způsobem s velkými podniky a malými a středními podniky, protože toto riziko není příliš veliké. Tyto podniky nespekulují s deriváty a proto tedy nespůsobují systémové riziko. Zemědělský výbor amerického senátu minulý týden eh, přinesl dokument, který by mohl být základem eh, využitelným i v Evropě. Jedná se o rozumnou definici eh, koncového obchodníka, eh, který využívá eh, těchto operací k tomu, aby právě zajišťoval nebo zmírňoval komerční riziko. A proto by váš výbor Evropského parlamentu měl uvažovat také o tomto tématu a případně při stanovení určitého Prahu. A nyní jsem přesvědčen, že zapotřebí dosáhnout vysoké transparentnosti, tedy by měli eh, všichni být zašleni do tohoto systému eh, regulačního. Doufám, že jsem vyjasnil, že deriváty se nevyužívají ke spekulaci nebo k nějakému hraní na burze, ale eh, k tomu, aby se snižovalo riziko pro jednotlivé firmy. A doufám, že ve spolupráci s Ruským parlamentem dosáhneme dalšího lepšího vývoje. Nyní tu mám celou eh, řadu poslanců, kteří by chtěli požádat eh, o odpovědi naše experty. Nejdříve tedy eh, pan Langen. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem odborníkům, kteří nám podali velmi aktuální obrázek toho, jak vypadá současná situace. A to Eh, je samozřejmě velmi užitečné. To znamená, že děkuji za všechna tato stanoviska. Jsem eh, rád, že tady nedocházelo k žádným eh, názorovým kolizím, ale že jsme dostali opravdu velmi dobrý přehled o situaci. Samozřejmě potřebujeme lepší regulaci, nikdo z řečníků o tom nepochybuje. Nicméně první rozdíly vznikají ve chvíli, kdy se zamýšlíme nad tím, co je třeba standardizovat. Pouze ten právní rámec, anebo i procesy a služby. Takže to je ještě něco, něco, nad čím musíme pracovat. Komise eh, právě teď vypracová první část svého legislativního návrhu, především co se týče vyhodnocení CCP. Jak eh, daleko může zajít standardizace, eh, jak daleko budeme zacházet do vnitřních procesů podniků. Dále otázka CCP na začátku jsme řekli, že je dobré, aby v každé měnové, měnové oblasti existovalo minimálně jedno takové clearingové středisko. Samozřejmě otázka je, kdo bude zřizovatelem, kolik takovýchto center bude, jak bude fungovat interoperabilita. To bylo také zmíněno. Eh, nemůže tato interoperabilita naopak ještě to eh, riziko zvýšit? To je také otázka ve chvíli, kdy jsou, eh, kdy existují různé podmínky, tak nebylo by dobré zamýšlet se nad vyšším číslem. A jeden z kolegů zmínil jednu věc a já bych, to, já bych rád k tomu měl nějaké vyhodnocení. Mohou CCP být vnímány jako banky, protože ty by měly mít vlastně odborníky, vlastní kapitál a měly by být transparentní. Eh, měly by tedy CCP dostat bankovní licenci? To je součást jednoho pozměňovacího návrhu, který jsem obdržel. Co se týče transparentnosti, ano, tady existuje schoda, ale Mnoho eh, lidí hovořilo o transparentnosti na trhu eh, mezi orgány dohledu, ale také mezi konkurenty. Takže tady je zase opět otázka ochrany eh, údajů. To znamená transparentnost ano, aniž by byla poškozena podniková efektivita a konkurenceschopnost. Bylo řečeno málo k jednomu velmi citlivému politickému tématu, k OTC derivátum a to je, eh, to je nějaká náhrada v případě, eh, že by nedošlo k transakci. To znamená, existuje tady nějaké pojištění v tomto případě. Dostali jsme několik pozměňovacích návrhů k tomuto eh, tématu. To znamená, jak se budeme chovat eh, k riziku eh, v případě, že se obchod neuskuteční. Tady máme velmi dobré příklady eh, z Řecka. Rád bych také viděl, co si odborníci myslí o tomto riziku. Jeho třeba nějakým způsobem speciálně regulovat nebo stačí obecná regulace? Děkuji. Um, I think we will, um... Myslím, že schromáždíme celou řadu dotazů, protože jistě některé se budou překrývat, takže nyní dám slovo stínovým zpravodajům nejprve za, skup, za klub SAD pan Dominici. Grazie Presidente. E vorrei fare alcune rapide domande. Prima di tutto, eh, nell'ascoltare eh, Jean-Pierre Jouet,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 Děkuji, pane Langene, za to, že jste uspořádal toto slyšení. Myslím, že bylo skvělé vyslechnout si eh, tak bohatou škálu řečníků, kteří všichni mají na věc různý pohled. Ehm, Ehm, obvykle bych hovořila o malých a středně velkých podnicích a koncových uživatelích, ale vzhledem k tomu, že jsme tady měli e, dvě vyčerpávající prezentace na toto téma, tak k tomu už nemám co dodat, ale velice mě zajímají také další témata, která se zazněla. Jednak návrh jednotného evropského repozitáře, tedy rejstříku jakéhosi. Možná nás naši odborníci, eh, možná mi mohou vysvětlit, eh, jak pokud bychom neměli takovýto jednotný repozitář, jak bychom mohli zorganizovat eh, výkaznictví pro globální produkty a jak ta, ty údaje geograficky rozlišovat. Dále Hovořilo se o regulaci podle typu produktu, podle třídy aktiv a podle objemu u uživatele. Mě by zajímalo, zda se domníváte, že globální regulátoři eh, mohou eh, zavést nějaký flexibilní model a také, jak bychom potom podchytili eh, velké nefinanční podniky, například komoditní či energetické, aby to bylo tedy nějak podchycováno skrz finanční poskytovatele a také eh, co se strategiemi zajišťovacích fondů. Děkuji mnohokrát. Předpokládám, že už bychom nyní mohli požádat o první odpovědi. Já sama bych jenom zdůraznila, že otázka centrálních clearingových center eh, a měn či devizových obchodů Eh, tady byla zmiňována, eh, i pan eh, Žuje o tom hovořil, i když řekl, že to není pohled výboru CESR. Možná by se naši panelisté mohli dotknout toho, jaká rizika podle nich nese sebou, respektive jaká implikovaná rizika máme u centrálních bank, jakožto poskytovatelů likvidity, vzhledem k tomu, že celá řada derivátů Eh, sahá za hranice jurisdikcí i měnových zón. Samozřejmě devizové svopy patří mezi deriváty a jaké dopady tedy má potom takový návrh na všechno, co je oceněno v dolarech, například ropa, komodity. Eh, řekli bychom tedy potom, že veškerý clearing pro tyto produkty musí probíhat v USA. To by asi měl být potom logický závěr eh, tohoto návrhu. je to tak trochu ten eh, slon v místnosti. Eh, čili co vlastně stojí za tím, když někdo říká, že je nutné, eh, aby centrální clearing byl umístěn v každé měnové zóně, místo toho, abychom to pojali prostě co nejpraktičtěji, nejpraktičtěji zejména chceme-li minimalizovat problémy vyplývající ze vzájemné propojenosti. Nejprve dám slovo panu eh, Žojetovi, protože vím, že musí odejít dříve. Já se pokusím eh, přidržet se vašeho eh, časového rozvrhu, paní předsedkyně, a časového rozvrhu pana Langena já vás mohu ujistit, že ať to v dolarech nebo ne, tak určitě budou existovat eh, centrální clearingová centra v USA, to je jisté. Eh, skutečná otázka eh, je ta, jak ošetřit to, co není v dolarech. To je ten skutečný problém. A tady zareaguji na pana Dominisiho. Jakmile máte kontrakty v eurech, jakmile bude likvidita zajišťována centrální bankou v eurech, tak aby se zabránilo eh, selhání pladeb splácení. Jakmile eh, budeme mít eh, dávání prostředků do rezervy, ověřování dostatečných rezerv ze strany centrální banky. Jakmile bude třeba, aby někdo ověřoval obezřetnostní požadavky clearingového centra nebo vícero centrálních clearingových center, jakmile bude víceméně silný vliv eh, za hranici určité zóny, tak já sám bych byl proto, aby existovalo ústřední klinikové centrum eh, v eurozóně. A to z důvodu jednak praktických a jednak eh, z důvodů, které se mi zdají být spíše politické a důvody eh, svrchovanosti. USA eh, budou mít své vlastní nástroje, to je jedna věc. Eh, mají nástroje už pro dolar, mají určité orgány pro clearing, pro registraci a my potřebujeme něco eh, podobného, abychom byli méně závislí, abychom se lépe zorganizovali. To je můj osobní a politický náhled na tuto věc, protože mm, v určitém okamžiku konec konců také vedeme politiku. Druhá věc potom k tomu, co zde zaznělo od poslanců a poslankyň. Připadá mi důležité, abychom měli dostatečnou flexibilitu a přitom zachovali eh, spravedlivý eh, přístup k jednotlivým třídům, třídám aktiv. Já chci, aby jednotlivé třídy aktiv byly pokryty, aby, no, aby různé instituce byly pokryty. Ehm, k tomu se ještě mohu vrátit. A měli bychom také zohlednit specifičnost jednotlivých eh, trhů. Zástupce ANO velice dobře ukázal, že některé trhy jsou specifické, například trhy energetické nebo trhy se surovinami. A je třeba, abychom měli dostatečnou flexibilitu v tom systému clearingu, a registrace. Abych zareagoval nyní na poznámky pana Langena, velmi relevantní poznámky pana zpravodaje. Myslím si, že skutečně potřebujeme dále eh, eh, promyslet eh, standardizaci. Už o tom hovořili další účastníci. Standardizace v oblasti procesu a právního rámce a produktu. Já se domnívám, že výbor CESR se zabývá mm, dohloubky Eh, přínosy toho, jaké by měl který typ clearingového centra, eh, interoperability. To, co říkal pan Langen, je důležité. Existuje eh, také stejné riziko, pokud mám být upřímný, které vyplývá z velké koncentrace i z velké roztřištěnosti. Protože pokud máme silnou koncentraci eh, u těch clearingových center, tak musíme mít eh, stanoveny obezřetnostní eh, požadavky na jejich kapitál a tak dále, protože tady půjde opět o systémové riziko, které bude velmi výrazné. Dále jsem také příznivě nakloněn tomu, co zde zaznělo, já už jsem to řekl, osobně jsem za sebe, podle mého je třeba, aby vlastně tady byly podobné obezřetnostní požadavky, požadavky na vlastní kapitál, na licence, jako u úvěrových institucí hovořím tady není o těch clearingových centrech stále ještě. Aniž bych eh, příliš eh, zabíhal do odborných detailů, ještě několik posledních eh, poznámek. První z nich. Zdá se mi důležité rozlišovat mezi tím, co se myslím již zúraznil, ale nedostatečně, co jsou finanční ústavy a koneční uživatele. Ti, kdo zde hovořili jménem konečných uživatelů, a manažeři trežery v podnicích. Já mm, velice pozorně naslouchám eh, jejich slovům a výbor CESR je dostatečně zohledňuje. Eh, pokud má někdo eh, zdůvodněné obavy, tak to bude zohledněno. To tady říkám jasně v tomto parlamentu. Pan eh, Langen říká ve své zprávě, hovoří také o malých a středně velkých, eh, ve středně velkých podnicích. Eh, samozřejmě nebudeme provádět clearing u všeho a u všech subjektů. Musíme rozlišovat mezi těmi, kdo představí systémové riziko, ti, kdo ho je nepředstaví, ti, kdo jsou koncový uživatel a tak dále. Dále Eh, státní dluh eh, v zahraničí. Já si myslím, že to by mělo také být zahrnuto do mechanismu vzájemného zúčtování. Myslím si, že bychom neměli zakázat eh, všechno, jako jsou svopy úvěrového selhání u státního dluhu, Eh, naopak si myslím, že to by také mělo být eh, zúčtováváno tak, aby regulátor měl potřebné informace, aby byla zajištěna transparentnost a ochrana. Eh, ale myslím si, pane Langene, že regulátoři to jsou připraveni, budou schopni zajišťovat na evropské úrovni. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Myslím, že se budeme muset snažit o větší stručnost a výstižnost, ale vím, že pan Žuje musí odejít dříve. Ne, každý z panelistů musí reagovat na všechno. Eh, vím, že Blythe Masters si přeje vzít slovo. Eh, vy do toho chcete vstoupit, eh, pane Polsene? Asi snaží, když to budeme brát v tom pořadí, v jakém jste hovořili, abychom na někoho nezapomněli. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve k otázce devizových derivátů. Já na to mám názor, že zastupuji clearingové centrum, které působí ze Stockholmu a nyní provádí clearing šesti různých měn. Samozřejmě nemáme, nemáme oddělené eh, udělenou autorizaci, schválení v jednotlivých šesti zemích u těch centrálních bank, ale plníme standardní předpisy a postupy. Eh, dvě věci. Ano, peníze od centrálních bank jsou lepší, jsou bezpečnější, ale nejsou nutné pro provozování bezpečného, robustního clearingového centra. Ta pravidla eh, by měla být eh, všeobec, obecně platná, měli bychom zajistit, že eh, jsou nastaveny potřebné procesy a přístup, ale nenutně musí jít o centrální banku. A dále je důležité zavést rovné hrací podmínky v Evropě. Pro mne má nesmírný význam to, aby Evropská unie zacházela se všemi zeměmi rovnoceně a aby bylo možné vést svůj podnik za kterékoliv členské země EU. Čili prostředky od centrálních bank, eh, pokud eh, budou, se mohou stát důležité, možná i povinné, eh, pak ale musí být možnost přístupu k těmto centrálním bankám ze všech jurisdikcí. Mám se dotknout ještě dalších otázek? No ano, pokud chcete k tomu říct, nemusíte se dotknout všeho, jenom toho, co se nejvíce týkalo vás, protože Eh, jinak bych, bych se asi nedostalo na eh, ostatní poslance výboru. Tohle nejsou všechny otázky, určitě jich bude ještě eh, třikrát více. Dobrá, takže jenom dvě velmi stručně. Zda mají být centrální kliniková centra regulována stejně jako banky? Ne. CCP jsou specifické nástroje, plní specifickou roli na trhu a měly by být regulovány jako takové. Možná eh, řada aspektů eh, regulace bude stejná nebo podobná jako u bank, ale jsou to specifické nástroje a je proto třeba k něm takto přistupovat. A dále eh, otázka, zda jedno či více clearingových center v Evropě. My jsme rozhodně pro konkurenci. Byl bych rád, kdyby v Evropě existovalo více do clearingových center. Děkuji. Děkuji, pan Blythe. Paní Blythe Masters. Ano, já se vrátím k první otázce ohledně fragmentace, roztřištěnosti eh, centrálních protistran a otázkám státního dluhu. První věc, kterou bych ráda řekla, je, že eh, obchodní repozitáře a centrální protistrany nejsou nutně to tež. Centrální protistrany eh, jsou vlastně principy, které působí na trhu, které působí jako protistrana vůči dalším účastníkům trhu, zatímco obchodní repozitář je něco mnohem jednoduššího, je to prostě skladiště informací. A proto si myslím, že by mělo být možné vyřešit tu otázku, která se zazněla, totiž jak zajistit dostatečné sdílení informací eh, napříč hm, zeměpisnými zónami, to by mělo být řešitelné jednoduše. Máme tady nedávný příklad DTCC jako eh, obchodního repozitáře, v oblasti úverových derivátů, eh, kde bylo znamená, že budou poskytovat informace eh, všem jurisdikcím nebo účastníkům trhu, který, kteří mají dobrý důvod mít k těmto informacím přístup. Eh, ze svého kontaktu s regulátory po celém světě na toto téma vím, že bude existovat silný koncenzus pro to, aby sdílení obchodních informací uložených v obchodních repozitářích bez ohledu na to, kde eh, je fyzicky umístěn server eh, toho repozitáře, ať je to v Evropě nebo v Severní Americe nebo kdekoliv jinde, tak to bude mít velkou podporu ve světě. A také se domnívám, že bude proveditelné učinit účast na těchto trzích a tedy i na obchodních repozitářích eh, něčím, co lidé budou vědět, že je proveditelné jedině a bude moci fungovat jedině, pokud budou připraveni poskytovat regulátorům tyto informace. Takže celkově si myslím, že tento problém je řešitelný. Nyní k otázce centrálních protistran. Tady je ekonomicky významný argument pro to, abychom zabránili nadměrné roztřištěnosti. Důvodem je to, že fragmentace znamená ztrátu efektivity a efektivitou zprávy portfolií a přispívá k riziku. Proto by cílem mělo být omezit počet centrálních protistran, centrálních holdingových center. Já bych v zásadě doporučila jednu centrální, jedno CCP na jednu třídu aktiv. Každá třída aktiv má eh, charakteristické riziko. Nejde až tolik o geografický region, ve kterém je transakce prováděna, nebo o subjekt, který provádí. Není to toto, co by eh, určovalo povahu míru rizika. Já bych tady doporučila eh, podobnou regulaci pro podobnost, eh, podobnou regulaci pro eh, CCP ve světě, ale pokusila bych se to omezit na jedno CCP, na jednu třídu aktiv. Určitě by nemělo být více CCP v rámci jednoho regionu, pokud to jen bude možné. Dále jedna otázka, myslím, byla určena konkrétně mně, protože to bylo na téma, o kterém jsem hovořila já, to byl ten takzvaný flexibilní přístup ke stanovení a nastavení procentních cílů pro eh, subjekty, které jsou systémově významné. Eh, například eh, můžeme říct, že JP, můžeme někdo říct, že JP Morgan, vaše firma, vy jste systémově významný hráč a proto byste si měli nastavit takovéto a takovéto procento. Důvod, proč si myslím, že to je proveditelné a dokonce doporučení hodné, je, že se tady vlastně definuje riziko standardizovaného kontraktu. Tím se odebírá riziko jak od CCP, tak od účastníků trhu. Tedy eh, není nutné, aby zbytečně komplikovali uh, svoji činnost, aby se vyhli centrálnímu clearingu. Pokud místo toho prostě tam bude jasně nastavené procento, uh, pokud Eh, pokud to bude představovat mé riziko pro systém, tak to může potom explicitně řídit regulátor. A mým úkolem je potom eh, rozhodnout, eh, zjistit, jaké produkty budu nechat procházet clearingem, abych splnila ten procentní cíl. Myslím si, že to je proveditelné, protože v dnešním světě, kdy nemáme konsistentní regulaci v celém světě, eh, vlastně hok eh, přístup eh, jednak ze strany, ze strany Federal Reserve USA, FSA a tak dále. A ten ad hoc přístup spočívá v tom, že žádáme o díle, po dílerech, po obchodnicích, aby právě toto dělali. Že v posledních pár letech se žádalo od obchodníků, aby nechávali projít centrálním clearingem stále větší procento jejich obchodu. A v zásadě to bylo tady byl sice tento trend, ale eh, před krizí to procento ještě nebylo dostatečné, nešlo to dostatečně rychle, ale už to začalo. Já tedy neříkám, že nepotřebujeme regulaci, naopak eh, říkám, že bychom měli regulaci využít, abychom tento trend posílili, aby se to každý musel účastnit. Já si myslím, že to je jak proveditelné, tak, tak eh, rozhodně vhodné. Ale myslím si, že bychom neměli zavádět standardizaci na trhu, který se velmi rychle mění. Děkuji. Ještě někdo z panelistů se chce dotknout otázek, které zatím zazněly? Ano, pan Eilbeck. Ano, jenom stručně k otázce CCP, eh, jedno CCP na měnu, jedno CCP na jurisdikci. Ehm, nevím, zda zvládnu projít veškeré zatím položené otázky, než se dostaneme do dalšího kola nebo jestli, jestli preferujete, abych se k tomu, co padlo za otázky v první kole, vyjádřil později. Někdo z koncových uživatelů si chce dít ještě slovo? Pan Rayburn, ano. Já bych se natrátil k, myslím, k druhé otázce paní Svenbernové, na která se ptala, jak rozlišila z hlediska eh, objemu na uživatele. Vrátím se k tomu, co řekla eh, eh, paní Blythe Mastersová. Eh, paní Svimbernová se ptala, zda je možný flexibilní model. Já si myslím, že jsou dvě klíčové otázky. Eh, jedna musí být určená koncovým uživatelům a druhá regulátorům. První otázka pro koncového uživatele je, používáte deriváty, abyste omezili riziko? Můžete to doložit? Eh, já samozřejmě se domnívám, že velká většina koncových uživatelů by řekla ano, můžeme. A druhá otázka potom by byla určena regulátorům, a totiž existují daná důkazy eh, pro existenci systémového rizika, které by bylo přiřaditelné nefinančním koncovým uživatelům. A jak už jsem tady říkal, já jsem přesvědčen o tom, že eh, je obtížně prokazatelné, že nefinanční, že koncový uživatelé nefinanční povahy skutečně představují reálné systémové riziko v tom smyslu, v jakém o něm hovoříme o finančního sektoru. Čili já bych doufal, že eh, bude udělena výjimka a těm levitem by mělo mít tedy, zda dokážeme odpovědět ano na první otázku a ne na druhou otázku. Pokud ano, tak pak by asi mělo být možné začít pracovat na výjimce. Děkuji. Eh, vrátím se tady nyní, eh, dám slovo opět poslancům, protože možná pro vás mají další otázky k governance, k řízení a zprávě, nebo se to můžeme dotknout později. Chcete říct si něco již nyní? Já ještě k té první otázce eh, CCP v eurozóně a také to, o čem hovořila Blythe. To se určitě týká například komunitních derivátů, které jsou e, v dolarech často. E, máme také e, meziměnové produkty, deriváty. Já si myslím, že by bylo nebezpečné něco takového prosazovat, byl by to precedens. Japonci by potom všechno, co se týká jenom chtěli dozorovat stoky. A já si myslím, že by to nepředstavovalo přínos pro, pro trh, pro dané odvětví a pro reálnou ekonomiku. Takže s touto představou já nesouhlasím. Děkuji. Kdo ještě je na seznamu eh, řečníků? Ve dvou eh, částech se budeme tázat. Je tu? Podimata, Udo Bullman and Catherine Styler, and I think I'll take you as the first. Vy budete tedy ta první skupina, která se bude tázat a v druhém kole dotáze, otázek to bude Schmidt, Pastel Kanzan a další. Ještě někdo se chcete přihlásit? Paskale, my jsme tu ještě neměli eh, stínového zpravodaje, takže dobře, převedu do první skupiny. Pan Klut. Já, danke schön und... Eh, děkuji paní předsedkyně a také samozřejmě děkuji všem panelistům za jimi poskytnuté informace. Dvě krátké otázky. Vy jste zdůrazňovali, že podporujete transparentnost, ale zároveň jste to také trošičku relativizovali tím, že jste řekli transparentnost ano, ale ne příliš mnoho. Eh, rád bych chtěl vědět, kde vidíte tu hranici, kde by teda ta hranice měla končit. Mohli by se to trošičku blížeji definovat, eh, protože já bych opravdu eh, rád měl trošičku konkrétnější představu, aby to nebyla pouze jenom taková retorická figura, eh, aby to nebylo, jako říkáme vždycky, ano, v podstatě ano, ale. To znamená, že já bych opravdu rád věděl, kde je ta reálná hranice. A druhá otázka. Eh, já chápu, že v obchodech, které provádíte, máte eh, rizika, kterým se chcete vyhnout. My jsme slyšeli, že ty současné obchody představují velké riziko. Dovedete si představit, anebo vidíte nějaké alternativy k takovému to eh, řízení eh, rizika, o kterém právě dneska eh, hovoříme? anebo vidíte tam ještě nějaké další jiné aspekty tohoto rizika? Pascal, if you want to go now. Děkuji. Pascale, prosím. Um, Děkuji. Mám dvě otázky pro pana Žujeta konkrétně. První se týká interoperability. Do jaké míry, pokud bychom měli jedno, dvě clearingová centra v Evropě, ústřední clearingová centra, musela by být interoperabilní eh, s těmi, která jsou umístěna mimo EU, nebo budou umístěna mimo EU? Pokud ano, za jakých podmínek? Jaká rizika byste tady spatřoval eh, s, spojené s potřebou dohledu nad klinikovými centry, které jsou, která jsou interoperabil, interoperabilní? Dále, eh, zejména u swapu uvěrového selhání eh, v nedávné historii, pokud vemu například příklad AIG. Viděli jsme, že když bylo třeba, aby pojišťovna, která prodávala CDS a musela se zajistit, eh, měla skutečně eh, vyplatit odškodnění klientům, tak eh, toho nebyla schopná, protože sama byla vystavena systémovému riziku. CDS jakožto produkt v pojišťovnictví se ukázal být neefektivní. A mne by zajímalo, co si myslíte o tomto návrhu. Bylo by možné se představit, že když finanční instituce vydává CDS, ať už je to banka nebo pojišťovna, že by byla podrobena určitým zátěžovým zkouškám, které by ukázaly dopad selhání eh, podniku nebo země na vlastní účty této finanční instituce a na její schopnost skutečně pokrýt rizika, která má mít pokryta. Že pokud eh, je nemá pokryta, tak pak vlastně není legitimní, aby prodávala CDS. Čili mě by zajímalo, co si vy jako regulátor myslíte o tomto návrhu. Thank you. Děkuji. Ani? Děkuji, paní předsedkyně. Pan Žuji, vy jste hovořili o, nějaké, o nějakém centrálním zúčtovacím místě a v této souvislosti jste řekli, že by nebylo přijatelné, kdyby regulační úřady neměly přímý přístup k důležitým informacím, protože tím by samozřejmě nemohli zpravovat eh, trhy. A to jste řekli také na pozadí řecké krize. V tuto chvíli máme v panelu různé zástupce různých oblastí a odvětví s různými názory. Já bych se zeptala, zeptala vás, jak vy se díváte na CDS, na mimoburzovní deriváty, jak vy v ní máte to, to zhoršení té krize také v souvislosti s řeckou krizí. Eh, co si myslíte, že se v tuto chvíli může stát, nebo co by se mohlo stát, kdybychom v tuto chvíli už takové centrální zúčtovací místo měli? Jako poslední u Dobulman. Katrin, začnete to další kolo. Děkuji, paní předsedkyně. Pan kolega Langen formuloval ty úvodní otázky takovým způsobem, že se ptal, hovoříme o produktech, o právním rámci nebo o, o zboží, o postupech. E, jde, jde o to, abychom si uvědomili, kde chceme tady ten pákový efekt e, použít. E, já si myslím, že ta úvodní otázka nebyla zodpovězena. Já bych rád začal produkty, protože my tady máme zástupce různých oblastí, máme tady také zástupce funkce eh, dohlížecích eh, orgánů, anebo také poslanců, kteří jsou zodpovědní eh, před svými voliči. A naším úkolem je pracovat takovým způsobem, abychom zajistili, že všechny produkty, které jsou na trhu, také mají smysl. To je třeba například současná otázka paliv, protože tady to vypadá, že ty akcie, které jsou za těmito komoditami, jsou spekulativní, povahy nebo zemědělské výrobky nebo potraviny, protože tady přece je jasný eh, rozdíl, když někdo například eh, když někdo ze zemědělského odvětví se chce zajistit eh, na úkor někoho, kdo opravdu eh, výrobky tohoto odvětví eh, potřebuje. Takže tady jde o to zamyslet se nad tím, eh, zdali opravdu to riziko, nebo zdali je třeba pokrývat riziko v případě, že se ten obchod neuskuteční. A to z toho důvodu se ptám na takovou specifickou věc a já doufám, že pan Žují mi na to odpoví. Jak budeme zacházet s produkty tak, abychom mohli diferencovat, eh, co se týče tedy těch různých eh, produktů na trhu a tak, abychom eh, zabránili těm, té moci, té destruktivní síly na trhu, která v současné chvíli existuje. Right, uh, thank you very much. Děkuji vám. Jako první má možnost odpovědět pan Žuje, protože pak bude muset odejít. A posléze ostatní panelisté. Prosím. Pokusím se stručně zareagovat. Buďte se jistá, paní předsedkyně, budu hovořit stručně. Pokud otázku pana Kluta, myslím si, že Eh, odborníci, experti, kteří eh, tu dnes jsou, budou mít svůj vlastní názor na to. Myslím si, že transparentnost vůči regulátorovi musí být co největší. To není pouze retorický obrat, eh, přejeme se co možná největší transparentnost. Co je pravda, je, že v některých případech, a hovořil o tom pan, zejména pan Polson, v některých případech tady je třeba dosáhnout vyváženosti mezi transparentností a likviditou, protože může jít o takový takový objem, eh, takový eh, řád, že není možné zabránit systémovému vlivu na trh. A bylo by případně třeba rychle potom zajistit likviditu pro řadu subjektů, operátorů na trhu, koncových uživatelů a podobně. Takže je třeba se zamýšlet skutečně nad výjimkami v této oblasti, ovšem při vědomí toho, při pochopení toho, co nám říkají odborníci, ale pro regulátora musí být transparentnost co možná největší, to opakuji. Abych odpověděl panu Kanfenovi, jsou zde dvě věci u interoperability. Interoperabilita, s tou můžeme fungovat, ale dojde ke zvýšení rizika, protože by se, pokud by se, propojil, by se propojila clearingová centra a repozitáře, která už sama o sobě nesou eh, nebo představují velké riziko a při interoperabilitě jejich propojení, čím více tady propojíme rizika, tím také bude obtížnější zajistit, že eh, přístup je spravedlivý, rovnocený. O tom hovořil pan Langen ve svém úvodu, to také představuje problém. Dále jsou zde výrazné technické problémy, eh, které se týkají jurisdikcí, eh, kontroly, řízení rizika. Pokud je o zátěžové zkoušky, já sám eh, jsem proto, myslím, že se o tom zmiňuje příznivě i pan Langen ve své zprávě. Mně se zdá, že skutečně právě jedno z ponaučení, které jsme vyvodili z krize, je, že bychom měli přistoupit k těmto zátěžovým zkouškám pro jednotlivé subjekty a také pokud je o schopnost klinikových center podpořit jednotlivé protistrany, zejména například na trhu CDS. Eh, dále eh, otázka eh, řecké kolegyně, proč jsem a proč jsme ve výboru CESR přísněvě nakloněni clearingu, mechanismu clearingu a registrace pro trh CDS. To právě proto, abych reagoval na vaši, abych odpověděl na vaši otázku. A dnes běží šetření a jsou regulátoři, eh, kteří, jak si každý má informace o tom, co pod ně spadá, ale nemáme globální představu. A eh, právě eh, řecká, u řecké krize vidíme jeden z těchto problémů, o kterých jsem hovořil. Můj osobní názor, a běží tedy určitá šetření ještě, Eh, já se domnívám, že eh, kvantitativně za to to nebylo výrazné, ale došlo eh, k amplifikaci, k znásobení právě prostřednictvím trhu CDS. To mi připadá jasné z důvodů, které byly v poslední době nasíněny. Čili trhy mají určitou tendenci ke spekulaci. Je to přirozené, můžeme to litovat eh, nebo ne, ale eh, prostě k tomu dochází, k tomu došlo. Došlo eh, k amplifikaci bez ohledu na to, jaký byl ten původní objem. A to sehrálo roli v té řecké krizi, ať už si můžeme o tom myslet cokoliv, to mě nepřísluší tady, abych se k tomu vyslovoval. Pokud je o další otázku. Myslím si, že budeme mít eh, potíž s tím určit, co bude užitečné pro operátory, pro subjekty na trhu a eh, jaké eh, produkty, které jsou jistě zajímavé pro finanční ústavy, pro část tedy finančních subjektů, ale které ne vždy odpovídají potřebě zajistit riziko. Z tohoto hlediska je pravda, že se liší stanovisko regulátorů, Eh, a už a, ne, operatorů tedy. A je třeba, abychom dokázali takto rozlišovat. S tím, že samozřejmě víme, a tady souhlasím s tím, co řekli jednotliví zástupci odvětví různých, že ne všechno je standardizovatelné a musíme se ovšem, musíme se ovšem snažit být co nejvíce ambiciozní v oblasti standardizace u regulátoru. Děkuji. Right, thank you very much. Děkuji vám mnohokrát. Několik dotazů se týkalo interoperability, což si myslím je důležité téma pro panelisty. A když se nad tím zamyslíme, možná byste se mohli vrátit i k otázce řízení a zprávy rizik, protože to spolu také může souviset. Pane Polsone, chcete promluvit jako další? Děkuji. Ohledně interoperability. My podporujeme hospodářskou soutěž. V tomto ohledu interoperabilita je důležitá pro hospodářskou soutěž mezi zúčtovacími středisky tak, aby trh našel správná řešení. Ale také uznáváme, že jsou tu riskantní eh, problémy, které je třeba důkladně proskoumat a řešit. Eh, CCP snižuje tuto rizikovost a proto je podporujeme, ale je třeba bedlivě zvažovat, jakým způsobem CCP postupuje, jaká mají pravidla. Chcete ještě promluvit k jiným otázkám, pane Polsone? Nemusíte, ale můžete. Třeba k CDS z pohledu CCP? Yes, um, on, on the CDS issue. K CDS. My jsme se nezabývali zúčtováním eh, CDS, některé jiné CCP, asi ano, ale my ne. Uh, a já si nemyslím, že by to mělo být eh, nějaká zvláštní eh, regulace u nějakého specifického produktu. Myslím, že regulace by měla být dostatečně obecná na to, aby byla schopna eh, zohlednit veškeré produkty. Děkuji, říká paní předsedkyně. Paní, paní Masters, ano, k CDS. Jedním z doporučení, které jsem tady slyšela, všichni s ním souhlasí, je, že u transparentnosti vyžadujeme 100% povinnou transparentnost eh, na eh, úrovni reálného času, jak jen to je tedy možné. Pokud dojde k nějakému spoždění nebo k nedostatku, informací. Může se stát, že tyto informace jsou manipulativní nebo poškozují, nebo jsou proti nějakému zájmu někoho jiného. E, a proto by regulátor měl okamžitě zkoumat, oč se jedná. A ještě, ještě předtím, než tedy dojde k přímému tedy zákazu produktu, který by na druhé straně mohl mít nějaké pozitivní výhody e, Obecně tedy k transparentnosti bych chtěla říct toto. Také to byla otázka, kolik transparentnosti už je přes příliš. E, Někdy ji není přes příliš pro regulátory. Transparentnost e, při e, době post-trade, tedy po obchodní transakci, je důležitá, aby, aby aktéři na trhu věděli, jaké důsledky může mít případná transakce. Pokud se dostane transakce eh, příliš brzy eh, na veřejnost, může trh jednat proti ním. Eh, může se na to spoustu různých produktů, různých okolností, takže například ve dvě ve, dvě, ve dvě v noci může být něco ještě hodně, ale ve 12 hodin už může být tato informace poměrně pozdní takže je zapotřebí studovat tuto eh, otázku předtím, než přijdeme k nějakým uspěchaným řešením. A ještě poslední bod, to je zpráva řízení a interoperabilita. Já jsem také poznamenala ve svém příspěvku, že interoperabilita je obecně žádaná, může být ale riskantní, pokud se sejdou různé produkty z různých eh, oblastí, které nemají udržitelná standardy rizika. A pak může eh, dojít k tomu, že jeden produkt je nucen tedy eh, dostat se na vyšší či nižší úroveň, aby mohl být interoperabilní s tím druhým. A to je věc, která způsobuje velké obavy, proto je žádoucí eh, jít tímto směrem jedině v případě, že budeme přesvědčeni, že eh, standardy zvládání rizika v jednotlivých CCP jsou skutečně udržitelná, pevná. Teď je to ještě předběžná, teda přič, včasná otázka, ještě dnes tedy hm, bychom toto nemohli přijmout, v budoucnosti třeba ano. Co se týče zprávy řízení rizik, často se zapomíná na to, že riziko selhání eh, podstatné protistrany Eh, se musí omezit tedy samo na sebe, protože jsou některé návrhy na protistrany v tom smyslu, že v případě, že dojde k selhání této protistrany, ostatní členy by měli, členové by měli neomezenou povinnost přejmout ty finanční eh, závazky eh, protistrany. A tím přesně dosáhneme ničeho, protože bychom byli tam, kde jsme byli na začátku, Měli bychom tedy centralizované riziko, ale to riziko by bylo stále stejně velké. Jedním z důvodem, proč je třeba tak bedlivě spravovat a řídit riziko, je, že ti, kdo mohou toto ovlivňovat, tedy i uživatelé, ať už to jsou koncoví eh, uživatelé, brokři nebo kdokoliv jiný, musí mít eh, možnost promluvit do, tohoto, do této zprávy řízení rizik. Nebylo by v zájmu ani koncových užitelů, ani eh, těch ústředních protistran, ani veřejnosti, eh, kdyby eh, to vedlo k negativním situacím na trhu. Přejete si ještě, pane Reborne, ano. Já bych se zmínil jen o tom, že naším cílem by mělo být dobré regulované CCP, Eh, postavené na zdravé hospodářské soutěži. Mělo by tedy mm, povstávat eh, z dola. A měli, měl by zde být regulační rámec, který by umožňoval CCP eh, vytvářet lepší svět, tedy a Teď bych tomu nedodal žádné další detaily. Eh, nějakého fondu, který by se zabýval, který by byl tedy vyhrazen pro eh, selhavší obchody. Další panelista. Především chci hovořit o transparentnosti a jak daleko by měla sahat. Z našeho pohledu bychom si rádi bychom rádi viděli transparentnost na burzách a to tak, aby veřejnost viděla, víceméně v reálné době vědět, co se děje, jaké množství je obchodováno, za jakou cenu, jaký typ produktu, ale nemyslím si, že protistrana by měla být tedy zveřejněna. Samozřejmě, že e, tyto informace, plné informace by měly být umožněny regulátorům. To je věc, kterou už jsme diskutovali v oblasti energetiky, diskutujeme možná řešení na míru, například eh, u povolenek emisních v evropském trhu. Eh, je třeba zajistit důvěru na trhu. Co se týče eh, registrů obchodních transakcí, ano, měli bychom mít centrální tento rejstřík pro jednotlivá aktiva, ale někteří regulátoři žádají různé druhy zpráv, v různých formátech a pro evropské podniky je poměrně složité plnit všechny tyto požadavky. Pro nás by bylo mnohem snadnější, kdyby tedy ten registr transakcí byl centrální. A na závěr chci odpovědět na otázku týkající se EONu. Zda zde vidíme nějaké alternativy zajištění rizik a nepoužívat přitom deriváty. My bychom rádi viděli likvidní, transparentní trh. A to si myslím, že cíl politiky i <clears throat> Evropské komise Evropského parlamentu. Myslíme si, že deriváty jsou součástí tohoto e, řešení. Kdybychom měli jiné typy produktů, nebyly by standardizované, nikdy by na trhu nebyla likvidita a bylo by mnohem obtížnější vstupovat na trh pravděpodobně byste museli mít postavenou elektrárnu, abyste byli schopni prodávat elektřinu. Eh, takže je dobré takto eh, eh, zajišťovat tyto, mm, tyto obchody mm, ve prospěch i veřejnosti a koncových uživatelů. Pane Rybene, přejete si ještě k tomu něco poznamenat? Pan Polsen, ještě jedna poznámka. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Chci se zmínit ještě o zprávě a řízení, jako tam hovořili tady kolegové, panelisté. Podle mého je velice důležité, aby CCP byly nezávislými jednotkami, aby eh, rozhodovali tedy o možnosti přijímání rizik. To je totiž eh, orgán, který v době krize přijímá velká eh, opatření eh, proti selhání a uklidňuje tedy situaci v neklidné době. Eh, proto musí být CCP silné a nezávislé. Ale hm, také jsem přesvědčen, že uživatelé by měli být součástí, měli by být členy výboru pro řízení rizik. Ne, a měli bychom si pamatovat, že fondy Eh, zajištění proti selhání jsou jejich peníze. Mm, a proto by měly být v těch eh, výborech o řízení rizik a účastnit se diskuzí. Nicméně CCP by mělo být eh, mm, ve své podstatě nezávislé. Vy tedy kýváte, znamená to, že souhlasíte ohledně daného výboru. Ano, měl by být nezávislý a měli by v něm být zastoupeni uživatelé, zodpovědní zodpovědní za financování nebo poskytování kapitálu do tohoto fondu proti selhání. Ano, souhlasím, říká paní Masters, paní předsedkyně. Já nevím, zda by brokšedleři mohli být trochu dobrodružnější ohledně používání CDS, eh, abychom se eh, na to podívali trochu retrospektivně. Hovořilo se o tom, že e, problémy s CDS byly poměrně malé e, v celkovém objemu oproti e, těm ostatním. Podle vás CDS měly velkou úlohu nebo to měly jen velikou publicitu? Paní Masters? Nemám mnoho, co bych dodala. Velice obtížně můžeme zjistit, podle jaký tok informací měl být dostupný regulatorům a jak by pak vypadal celkový obrázek. Takže to je tedy moje poznámka, omlouvám se, že, že se tím nebudu zavírat dále do detailu. Ano, budeme muset zeptat eh, Eurostatu, říká paní předsedkyně, ještě Deutsche Bank, že by nám sdělili něco více. Já si myslím, že, jak už zde bylo slyšeno, že CDS nevytváří deficit. Je to nástroj, který je zhusta používán na trhu k zvládání řízení rizik u AIG například. Jim to pomohlo dostat se z krize a e, je třeba samozřejmě řešit celou řadu otázek, které se e, týkají CDS a já bych tedy CDS nevinil třeba z, e, z řeckých problémů. Řecko je velké téma. A um, jinak bych to teď nechtěl komentovat. Já se omlouvám, že uh, vás takto vystavuji Eh, veřejnosti eh, v těchto otázkách. Ještě tu mám Katrin a kloní Vicky Ford. Prosím, Katrin. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také panelistům. Mohla bych si zmínit CDS. Hodně se diskutovalo o oddělení pojištění, které už eh, eh, bylo pro splatnosti a toho, že tam docházelo k jasné spekulaci. Co z toho byla tady eh, spekulace, protože to, co je spekulace, bylo chápáno jako to, co je špatné, to ostatní bylo dobré, teď se hovořilo o Řecku. Souhlasíte tady s tou perspektivou ohledně pojištění splatnosti? Poslouchala jsem paní Masters. Vy jste hovo- vy uh, uh, hovoříte o vybudování eh, finanční zbraní hromadného ničení. A je to je, je dobré přečíst si vaši knihu, protože tam píše o tom, jak váš tým musel čelit velice nepříznivému postoji. Takže co mm, byste k tomu chtěla říct? Jako další paní Vicky Ford. Na úvod chci poděkovat eh, zpravodaji. Myslím, že to je poslední otázka, předtím, než se budeme tedy eh, zabývat spoluprací sekretariátu. Já se zabývám tedy náklady, náklady eh, pro konečného uživatele, protože mě vždycky říkají, že tu jsou určité náklady na zajištění a pak mi uvedou nějaká čísla. Odkud ta čísla berou? Eh, buď to tedy souvisí s nákladem na kapitál od, od banky, nebo eh, kapitál, který potřebují mít. Eh, nikdo přesně neřekl, co, jaký kapit, o jaký kapitál se jedná, o jakou kolateralizaci se jedná Mohli bychom mít nějakou zásadní analýzu ohledně různých eh, scénářů, které, eh, který se týkají tedy buď kolateralizace nebo kapitalové požadavky. Co se týče tedy obchodu a CCP, ty by měly být chápany zcela neutrálně pro kapitalové eh, požadavky, nebo si myslíte, že ne? Jak podpořit nebo jak podnítit lidi, aby vkládali prostředky do těchto forem? A vy také uvádíte, že zmírnění rizika eh, prostřednictvím mm, ústředního eh, ústředního mm, zúčtování je dobrá, ale že tedy bilaterální zúčtování by mělo mít obdobnou rizikovost. Mm, jako poslední Sven. Mám v zásadě dva dotazy. Eh, mnoho kolegů eh, bylo pro určité výjimky pro koncové uživatele. Když jsme samozřejmě byli svědky dosavadní krize, byli to určití eh, koneční nebo takzvaní koneční uživatelé, což byli v podstatě zločinní obchodníci, podíváte-li se třeba na Enron. Otázka zní, měl byste být nějaký práh a jak by ten práh měl být stanoven, abychom odlišili skutečného koncového uživatele a subjekt, jako je investiční banka, která má nějaké koncové uživatele. Možná, že teď to ještě není dost jasné. Například takový Siemens často bývá popisován v Německu jako investiční banka, eh, která má eh, svou, své oddělení pro eh, výrobu elektrotechniky. Druhá otázka je trochu teoretičtější. Někteří z vás hovořili o, o mm, takovém předpokladu, který je v pozadí, o tom, že vyšší likvidita by byla prospěšná pro trh, abychom e, dosáhli účinnosti rozdělení prostředků a alespoň někteří z vás kritizovali některou regulaci jako možnou, možné ohrožení eh, dostupnosti likvidity. Z vaší perspektivy tedy je to tak opravdu, proto tak myslíte, že eh, vysoká míra likvidity vede určitě, vede nutně eh, k vysoké výkonnosti trhu? Ohledně tedy informací a výsledků, které zde byly Eh, prodiskutovány. Můžeme přijít eh, s argumenty, že eh, vysoká likvidita nemusí být tedy nutně s tímto spojena. Z vaší zkušenosti bych rád slyšel vaše názory. Děkuji, říká paní předsedkyně. Mnoho Dotazu bylo přímo na paní Blythe Masters. Obrátím se tady rovnou na vás. Ale zpravodaj má ještě jednu dodatečnou otázku. Eh, Velmi krátká otázka k vývoji za posledních deset let na trhu derivátů. Eh, počet derivátů se zvýšil eh, a zvýšil se opravdu takovým způsobem, tím opodstatněním, že flexibilita a likvidita trhu to vyžadují. A já bych eh, rád věděl, co si o tomto myslíte. Co si myslíte o regulaci, která by trh donutila k tomu, abychom se vrátili k té situaci eh, z roku 2000 protože od té doby se ten počet derivátů zcela zásadně eh, zvýšil. Myslíte si, že by to bylo zodpovědné, nebo myslíte, že by to bylo proveditelné? Děkuji. Už nemáme příliš mnoho času. Eh, ten, ty hodiny jdou opět minut pozadu. Paní Blythe Masters. začnu výrazem eh, finanční nástroj hromadného ničení. O tom hovořil samý investor, který je významným uživatelem derivátů, a to pan Warren Buffett. Když jsem viděla kontext, který, ve kterém použil tuto větu a vzhledem k jeho perspektivě eh, a související s jeho eh, vzděláním a znalostí věci, eh, jsem přesvědčena, že deriváty mohou být vysoce riskantní a potenciálně nebezpečné nástroje, pokud jsou ve špatných rukou a používány špatně. Ale myslím, že o to právě jde Stejně jako kladivo můžete použít k ohrožení, mm, tak i k nějaké nápravě. A to tež může platit i o derivátech. Podíváme-li se na ztráty z této finanční krize, jedná se o e, staromódní půjčky, které jsou zodpovědné za největší ztráty, mnohem větší než deriváty. Nicméně, e, tato poznámka je správná. Nepochybně se musíme ponaučit z našich zkušeností a z úlohy derivátů v této finanční krizi. Jak už jsem uvedla, je, jsou to důležité lekce, které musíme přijmout. A já jsem sama zdůraznila ve svém příspěvku. Nevím, zda, by, zda bychom se chovali jinak, kdybychom měli tyto informace eh, určitě dřív. Nevím, zda eh, zrovna já bych tedy jednala Eh, jinak eh, sice tedy už mám určité životní zkušenosti, nebudu hovořit o svém věku konkrétně, ale zkušenosti už mám. Ale myslím, že tři, čtyři věci eh, bych asi udělala jinak. Za prvé, když hovořím o AIG konkrétně, ta se stala velkým účastníkem trhu s úvěry, jedná velice intenzivně a mě, byla velice systematická eh, v, eh, ve strukturalizaci své činnosti eh, uvěrování a jednala tak vysokém objemu, tak obrovském rozměru. A je zjevné, že ten, kdo byl zodpovědný za hodnocení rizika, nejednal pokud by věděl tedy mm, určité informace, tak, by, tak nejednal eh, podle svého nejlepšího vědomí. Jedním z důvodů, eh, proč se nezjistily určité věci, bylo, že eh, nebyly, mm, nebyly mm, dostatečné normy pro poskytování informací pro to, jakým způsobem vypracovávat zprávy. Eh, a je tedy zapotřebí mít správné informace, abychom věděli, eh, co se může stát, kde mohou být eh, rizika a tak, abychom mohli zaujmout správné stanovisko. A navíc to byla velká úroveň provázanosti s AIG a dalšími protistranami, protistrany mezi sebou. A když zasáhla krize a vyschla mm, důvěra, eh, pak eh, došlo k tomu, že zašlo hovořit i o penězích veřejných, eh, veřejnosti. A to proto, aby se tedy předešlo dalším krokům. A já si myslím, že tady další lekce, která pro mě byla po naučením, že nikdy bychom neměli umožnit takovou provázanost, jak je k níž došlo eh, teď. A eh, to, že se snažíme zmírnit tuto provázanost, je také díky tomu, eh, že dochází k centrálnímu zúčtování derivátů. Kdyby zde byly, byla takováto pravidla pro CCP, tak by se problém s IG nestal. Další otázka byla technická, co tedy máme na mysli eh, bilaterální kolaterizací nebo bilaterálním eh, clearingem či zúčtováním. Eh, bilaterální kolaterizace je velice rozšířená praxe na trhu s deriváty, kdy mm, si vytváří určité marže tyto podniky buď prostřednictvím hotovosti a nebo eh, cených papírů, což mohou pro, mm, provádět posleze na burze nebo nějakým jiným způsobem. Bylo by například přirozené pro banku, eh, která obchoduje s, nějakou, s nějakým energetickým podnikem, aby vytvořila inventář komodity eh, jako způsob kolaterizace. To jsou nástroje, které by měly banky používat aby využívali tedy možnou eh, likviditu k tomu, aby mohla růst té ekonomika a měli bychom brát v úvahu různé úrovně rizik. Ústřední eh, protistrana eh, by by neměla například využívat letadlo, protože letadlo lze zlikvidovat během pár minut. A použití letadla by tedy nebylo ziskovým prostředkem. Teď k otázce eh, toho, že někteří eh, lidé se tváří jako koneční uživatelé, ale ve skutečnosti to jsou jen mizerní herci. Pokud eh, vytvoříme nějaké výjimky pro koncové uživatele, Může se stát, že se skryjí nějaké hedžové fondy a e, ty pak se mohou tvářit jako koneční uživatelé, protože budou hodně obchodovat. A proto potřebujeme e, správný, e, správnou formu pravidla poskytování zpráv, ohlašování a tak, aby regulační orgán mohl zasáhnout a, a požádat eh, o odůvodnění koncového užitele, uživatele, požádat ho o odůvodnění jeho obchodních aktivit. Takže souhlasím s tím, co uvedl předřečník. A na závěr ohledně likvidity a proč je důležitá a zda nutně vede k výkonnosti. Četla jsem stejně tolik studií jako vy. Za určitých okolností však eh, mm, se tyto dvě věci mm, nemusí být tedy spojené nádoby. Většinou to tak platí a, ale ne každý likvidní trh je výkonný. Nicméně e, jasným e, znakem likvidního trhu je, že tam můžete provádět transakce. Jsou tam ceny, které jsou proveditelné, které můžete využít buď jako prodejce nebo nákupce, ale absence likvidity, k níž došlo, která eskalovala za finanční krize, vedla k dysfunkcím ve, ve fungování globálního eh, eh, finančního systému. Takže likvidita je důležitá v tom smyslu, že uchovává schopnost zvládat riziko, řídit jej, v tom smyslu, že dojde k riziku v průběhu určité obchodní akce, anebo že eh, tito akteři uvažují o tom, že může dojít k nějakému pádu někoho jiného, například Lehman Brothers. To znamená, že lidé mají představu o možných eh, rizicích, jak, eh, které mohly zajistit například to, ohledně Lehman Brothers a teď tímto způsobem nemohou. Je zapotřebí, aby se Eh, dostali tedy z takovéto nepříjemné situace. A to jsou všechny mé poznámky. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Myslím, že jste eh, vyčerpávajícím způsobem se vyjádřila eh, ke většině těch bodů, těch otázek. Nevím, kdo se pustí do otázky snížení objemu a četnosti derivátových kontraktů. Možná váš kolega z Deutsche Bank by se do toho chtěl pustit. Ano, velice rád vám vyhovím. Jenom ještě k těm trhům. Určitě efektivní trh je ten, kde existuje zdravá rovnováha mezi stranou nabídky a poptávky, mezi kupujícími a prodávajícími. Určitě nechceme vyloučit účastníky trhu a musíme zajistit jednoznačně, aby všichni účastníci byli dobře regulováni a aby regulátoři sami věděli, co se na trhu děje. Ale myslím si, že je nebezpečné začít vylučovat účastníky trhu kteří by mohli být eh, zcela schopni řádné účasti na trhu. Otázka počtu kontraktů. Určitě na trhu s CDS byla obrovská snaha omezit eh, počet eh, kontraktů nocionálních. Nocionální slovo se nám hodí, ale asi ne pro pojetí rizika na trhu protože dlouhodobý eh, kontrakt nacionální eh, může znamenat úplně jiné riziko, ale myslím si, že je tedy důležité ty eh, kontrakty rozdělit a omezit počet tzv. notional outstanding kontraktů. Pokud o řízení jednotlivých tříd aktiv, tříd aktiv, kterou i já představuji, tam určitě je třeba snížit počet notional kontraktů, nacionálních kontraktů. Takže když hovoříme o nacionálních kontraktech, není to eh, nejlepší popis rizika, ale eh, určitě je to způsob, jak rozdělit kontrakty do různých skupin. Vidím, že pan eh, Rayburn se ještě chce k něčemu, Rayburn se chce k něčemu vyjádřit. Ano, já bych se dotkl dvou věcí, které se zazněly. Pokud je o náklady pro uživatele, No, e, nepochybně pro uživatele z toho poplynou vyšší náklady e, související s, hotovostním, e, s hotovostními zárukami, zajištěním. Do toho budou uvázány peníze, ale také se budou náklady na platby za poplatky, za ta nová centra. A proto bychom byli rozhodně proti povinnosti účastnit se centrálního clearingu. A myslím si, že to um, reálné nebezpečí, ten, reál, ten opravdový slon v místnosti pro nás je Bazilej a CRD4, um, kde se navrhuje uh, výrazné navýšení kapitálových požadavků pro uh, necentrální, uh, pro bilaterální transakce, které neprocházejí centrálním clearingem. Já mám jednoznačný názor na to. Myslím si, že to bychom si skutečně podřezávali pod celou větev, kdyby um, EU a mm, Senát USA udělil eh, výjimku konečným uživatelům a potom bychom nechali projít bazilickou iniciativu tak, jak je navrhována. Že navýšení nákladů, a to je zdokumentováno, by bylo tak závažné, že řada koncových uživatelů by se úplně vzdala zajišťování, protože náklady by prostě byly příliš vysoké. Čili já si myslím, že to je obrovská výzva, obrovský problém. My jsme se samozřejmě zapojili do konzultací kolem CD4 a kolem Bazileje a snažili, snažíme se upozornit na to, že ty politiky musí být navzájem propojeny a my doufáme, že tady výjimka bude udělena a to se musí přímo promítnout do pasileje. Samozřejmě, že náklady na pokrytí e, zvýšou, e, se zvýší, to e, akceptujeme jako náklady na vyčištění finančního systému, ale musí to být dočasné. Děkuji. Vy jste se hlásil o slovo. Chcete, jste spokojen s odpovědí nebo chcete něco připojit? Pustěte mikrofon. Ano, jenom Eh, určitou připomínku. Byl tady zmiňován případ Enronu. Já si myslím, že to není něco, co by eh, zvládla vyřešit eh, regulace burzovních derivátů. Já si myslím, že je celá řada jiných pravidel, které to musí vyřešit. To mandatorní povinný clearing určitě neošetří takovéto případy. Pane Polsone, vy jste také žádal o slovo. Ano, jenom stručně k pár otázkám, kterých jsme se dotkli. Nejprve vyjdu z toho, co jste právě řekli ohledně spekulací versus zajišťování, jak tedy rozlišit ty dobré a zlé chlapíky na trhu. Eh, já jsem ve svém úvodním prohlášení řekl, že je reálná potíž eh, s praktickým monitoringem, provádění monitoringu já si myslím, že eh, cesta, jak rozhodnout, co může být potenciálně nebezpečné eh, systémově, eh, je velikost. Podle velikosti, protože přílišná velikost může být nebezpečná, to je snadno měřitelné. Dále nulové vážení CCP jakožto kapitálních požadavků. Eh, CCP jsou velice specifické nástroje, které jsou navrhovány a které jsou navrženy a eh, budovány za účelem omezení rizika. Proto jsou tak důležité v době, kdy se snažíme eh, zaměřit se na řízení rizika. Domnívám se, že nulové vážení by bylo velice dobrou cestou, jak vytvořit pobídku pro účastníky na trhu, aby více transakcí zařazovali do clearingu skrz clearingová centra. A ještě možná jednu věc eh, k nákladům eh, na jištění eh, skrz clearingová centra. Ano, je do toho uvázaná hotovost a ten režim u clearingového centra požaduje o všech, aby tam všichni deponovali záruky neustále. Ale abych navrhoval řešit to riziko jinak, než tím, že by se tam tady deponovaly záruky, jakožto ochrana svých pozic pořád by tam bylo riziko. Tam nebude nulové riziko jenom proto, že to je transparentní. Nebo proto, že to máme ještě nehotovosti. A já bych řekl, že klinikové centrum v tomto případě dělá to, že to riziko činí transparentním a zaručuje, že se k tomu přistupuje disciplinovaně. Nejde o to, Čili jde skutečně o to, že toho černého kocora vyndáme z té tmavé místnosti a dáme ho do bílé místnosti. A pane Žuje, vy jste znovu žádal o slovo? Ano, jenom velmi stručně, abych zareagoval na různé dotazy. Je pravda, že je velmi obtížné rozlišit po každé mezi eh, těmi jaksi dobrými a zlými produkty. Eh, nemůžeme říct, že CDS vytvořili řecký schodek, eh, ale je evidentní, že přispěli přispěly k té krizi. V každém případě řecké dluhopisy tedy byly eh, drženy některými správci aktiv. Někdy se s tím naopak spekulovalo, je právě úlohou regulátora vědět, co se děje, vědět, co se děje. A já jsem velice eh, rád, že se uzná potřeba transparentnosti. Je důležité, aby eh, regulátor, případně Eh, operátor, který se odchýlil, přeměl, by se vrátil eh, k normám, aby byla zavedena tedy povinnost clearingu, registrace a tak dále. A je eh, samozřejmě, že tady budou náklady pro operátory, který, pro hráče, kteří v této doméně, v této oblasti bylo tady AIG, nebýt velkých investičních bank, tak by nedošlo k takovým excesům. Je tady třeba, aby tyto operace na trhu, a to říkám panu zpravodaji, aby se za ně platila ta e, příslušná přeměřená odpovídající cena. E, a musíme regulovat všechny činnosti a všechny subjekty bez na to zajišťovací fond banku nebo něco jiného. Čili je třeba e, rozlišovat mezi činnostmi ve finanční oblasti, je to ano, a musíme se zamýšlet také nad zdaněním těchto operací na trhu. To je první věc. Druhá věc, jak o tom hovořil kolega Svein, eh, je pravda, že pro eh, operátory, pro eh, konečné uživatele není možné, abychom bazilická pravidla uplatňovali na konečné uživatele. Je normální, že v rámci Bazile se regulátor klade otázku, co bude pobytko pro finanční operátory, aby se účastnili centrálního clearingu. Potom je třeba nastavit Prahy pro konečné uživatele podle jejich bruto expozice a Eh, ty výjimky budou muset být eh, povolovány, eh, pokud výjimka bude muset být schválena, pokud expozice vůči riziku daného konce uživatele nepřekročí určitý práh, určitý strop. Třetí aspekt, pokud je o likviditu, tady souhlasím více s tím, co zaznělo. Problém je v tom, že neexistuje rovnost mezi likviditou a hospodářským výkonem nebo růstem a zaměstnaností. Je pravda, že eh, jakmile jsme v situaci, kdy se stále více eh, na trh obracejí nefinanční aktéři, pak je třeba eh, dávat pozor na likviditu na těchto trzích. A to já uznávám, že v současné době tam je to, není to teoreticky propojeno, ale jakmile by se úvěry financovaly více jinak než na, na trhu, tak je třeba dávat pozor na likviditu trhů a hospodářský růst. To mi skutečně přijde důležité. Dále, pokud je o objem derivátů, já myslím, že pan Langen už to všechno řekl. Je třeba se vrátit do přiměřených rozměrů a mít mechanismy, které budou působit tak, že na těchto trzích na tomto trhu, který eh, se prakticky, který prakticky strojnásobil svůj objem za posledních deset let, a to ne z dobrých důvodů, je třeba se vrátit ke stejné organizaci eh, trhu, jaký máme u eh, běžných typů financování a u trhu s akcemi. Já nevidím, že by bylo nutné, aby způsob uspořádání trhu byl odlišný na akciovém trhu a trhu s deriváty, který se tak exponenciálně rozrostl. Pan Langer má pravdu, že je třeba se vrátit k rozměrům, které jsou přiměřené, rozumné eh, po krizi. A eh, i po novinkách eh, z tohoto týdne určitě tady narážíme na další nepříznivé důsledky krize. Děkuji mnohokrát. Děkuji všem panelistům za jejich odpovědi a ještě na závěr dávám opět slovo našemu zpravodaji panu Langanovi. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych v první řadě rád poděkoval všem šesti panelistům, protože všechny informace, které nám dali, byly velmi odborné a velmi zajímavé. Myslím si, že je to velmi důležité, že jsme si vyslechli tyto odborné a nové informace ještě předtím, než začneme pracovat na nové legislativě. Já bych velmi rád poděkoval všem šesti panelistům za to, že nám podali informace z jejich úhlu pohledu. Myslím si, že tady již můžeme vyvodit eh, závěry. Eh, já si myslím, že co se týče těch eh, obecných závěrů, tak jsme ve shodě. Potřebujeme více transparentnosti, to je jasné. Potřebujeme také nové regulační systémy, v tom se také shodneme. A shodneme se také na tom, že potřebujeme nezávislá CCP, clearingová střediska. Nicméně také jsme ve shodě v tom, že ještě existuje spousta otázek, které jsou otevřené a eh, naš, bude samozřejmě naším úkolem v souvislosti s prací na této zprávě. A já bych tímto také rád nabídnul panelistům aby nás doprovázeli a poskytovali informace také v budoucnosti, až budeme tedy pracovat na této zprávě, na té legislativě. Já bych velmi rád srdečně eh, ještě jednou poděkoval za tento seminář. Myslím si, že skoro všechny otázky byly zodpovězeny, pokud ne všechny, tak minimálně eh, velká řada z nich. Já za tyto odpovědi děkuji a jsem si jistý, že velká řada z nás eh, opravdu může po tomto semináři vyvodit své závěry, které eh, potřebuje. 17. května budeme hlasovat o tomto stanovisku. Eh, samozřejmě předtím můžete také ještě eh, předložit pozměňovací návrhy. Pan komisář Barně v minulém roce řekl, že na konci června, na začátku července předloží příslušné dokumenty a to samozřejmě bude také souviset s odhlasováním našeho stanoviska. Já vám ještě jednou děkuji. Um, well, thank you very much. I... Děkuji mnohokrát. Myslím, že někdo se chystá spustit potlesk našim panelistům. Určitě se to zaslouží. A nyní nás čeká výměna názorů, respektive projednání pozněcích návrhů ke zprávě pana Langena. 17. května to ještě není jisté datum, že počkejte, až uslyšíte oficiální verze, až ověříme termíny, protože ono to koliduje s některými důležitými věcmi v krizovém výboru. Potřebuje... Budou všichni odcházet? Někdo nám tady zůstane? Dobrá, no já jsem čekala, že zůstanete. V tom případě dám opět slovo zpravodaji. vielen Dank. Äh, ich darf dann gleich... Děkuji, paní předsedkyně. Tak já tady budu hned zase eh, dál pokračovat s eh, tímto složitým tématem a budeme se bavit o pozměňovacích návrzích k návrhu zprávy. Návrh zprávy samozřejmě nemůže být kompletní, dokonalý, to je jasný. E, to znamená, že jsem velmi rád a děkuji všem svým kolegům za předložení jejich pozměňovacích návrhů. Držel jsem jich opravdu mnoho. V první řadě bych rád podtrhl, že je jasné, že v tomto gremiu nemůžeme dělat nějaké změny ve formulaci v této zprávě, o které budeme hlasovat. A já z toho tady vycházím. E, budeme muset musíme počítat ještě s dvojnásobným počtem připomínek a pozměňovacích návrhů. Samozřejmě, e, že je tady spousta různých názorů a to je jasné z toho, když se podíváte na ty jednotlivé body, Myslím si, že neexistuje žádný zásadní problém s těmito pozměňovacími eh, návrhy. Většina z nich bude jistě moci být zapracována. Máme tu také řadu upozornění nebo připomínek k úvodním ustanovením které, ve kterých se mimo jiné odkazujeme také na již citované AIG. Eh, hovoříme také o, o úrokových sazbách, cenách komodit a tak dále a také se ptáme na smysl a užitečnost derivátů v těchto úvodních ustanoveních. Já si myslím, že tady bychom mohli jistě eh, dojít ke kompromisu, co se týče úvodního ustanovení 3 až 6 a co se týče pozměňovacích eh, návrhů, tak až do devítky. Tady si myslím, že jistě budeme moci to přeformulovat tak, abychom tam zapracovali opravdu všechny ty eh, připomínky, tyto kompromisní návrhy, o kterých bych poté s vámi chtěl hovořit, předložím ještě průběhu tohoto týdne. Dále druhý bod. Eh, ten druhý bod se eh, týká specifického charakteru malých a středních podniků pozměňovací návrh číslo 10, tak ten vítám. Nicméně si myslím, že má ještě potenciál zlepšení. Co se týče pozměňovacího návrhu číslo 11, jde o mezinárodní standardy, tedy o požadavky na nové mezinárodní standardy. Nicméně ale zmiňuje také důležitost nebo možnost eh, také eh, evropské regulace, což bych uvítal. Co se týče návrhu 12 kolega Kozese, eh, tady hovoříme o e, riziku a o objemu obchodu na trhu tady, pokud ta čísla jsou jasná, tak já bych to samozřejmě uvítal. Co se týče pozměňovacího návrhu 13, tak ten si myslím, že eh, je, ten tam může do toho zaplynout. Co se týče čtrnáctky, kolegy Kamfina, podle nových je, jde v podstatě o, nová, o nové studie a deriváty, na které se zde tady odkazujeme. Eh, a které jsou náchylné na zneužití trhu, tak já nevím, zdali to je proto tu zprávu nutné. Já si myslím, že to bychom eh, měli výjmout, protože víme, že 15% derivátů eh, se, to jsou deriváty, se kterými se obchoduje na burze. Dále pozměňovací návrh číslo 15 pana kolegy Klince který poukazuje eh, na růst eh, na pákový efekt, to je mm, pozměňovací návrh, se kterým souhlasím. Dále 16. kolegyně Kraci. Eh, tady jde o spekulace s řeckými svapy úvěrového selhání v souvislosti s řeckou krizí. My jsme si vyslechli od, mm, od pana Žueho, že tyto dluhy jsou opravdové a že ty dluhopisy nejsou předmětem spekulací, že tady jde o něco eh, jiného. Takže nevím, podle mých informací objem CDS e řeckých, pro řecké dluhopisy, tak tady e, se hovoří o jedné třetině, jedné třetině celkového zahraničního zadlužení Řecka. To znamená, že jedné více, takže více jak dvě třetiny to nejsou tady pokryty. Já nevím tedy, zdali bychom to tady měli tady zmiňovat takovým způsobem, jako je to tady, ale určitě dojdeme k nějakému kompromisnímu návrhu. Poté přecházím k otázce komplikovanosti a e, důležitosti zhodnocení e, rizika protistrany. Tady si myslím, že existuje také velká schoda a tady pozměňovací návrh číslo 2 eh, skýstá velmi dobrou formulaci, která si myslím by byla eh, řešením. Poté pozměňovací eh, návrh číslo 2 a 20 předsedkyně výboru. Ten návrh chci podpořit jde o nediskriminovaný, eh, nediskriminační přístup k obchodním místům, aby se zajistilo spravedlivé a účinné fungování trhů. Nicméně tady si myslím, že je třeba zmínit ještě téma interoperabilita a vidět, co tady v souvislosti s interoperabilitou, takže to je ještě složitý bod, o kterém musíme ještě hodně diskutovat a potřebujeme tady konkrétnější formulace. Dále eh, postup, eh, který už jsem několikrát zažil, to znamená, nebo případ, který už jsem několikrát zažil to znamená skoro identické pozměňovací eh, návrhy několika kolegů. A poté tedy máme pozměňovací návrh číslo 26, paní kolegyně Ani Podimaty který se týká také Řecka. A e, tuto formulaci také, jak byla předložena e, v pozměňovacím návrhu 26, si myslím, e, bychom mohli přijmout, tedy já bych ji mohl přijmout a dívám se na ní v každém případě pozitivně to stejné k pozměňovacím návrhu 28. Co se týče návrhu 29, předsedkyně výboru. Tady jde o systematizaci, zdali to sem, nevím, zdali to patří sem, anebo jestli bychom to měli e, použít někde jinde. Co, e, co se týče pozměňovacího návrhu Gozese, ten je vyškrtnutí, já jsem proti. Já bych tady souhlasil s pozměňovacím návrhem paní e, Swinburne. A jde v podstatě eh, eh, o názor eh, odborníků a jde o pozměňovací návrh k převažující zásadě, že obchod s deriváty vyžaduje jen minimální dostatečnou regulaci trhu, především protože s nimi manipulují odborníci a specialisté. My si myslíme, že tady potřebujeme v každém případě regulaci, protože zatím žádné regulace nedocházelo. To všechno se Eh, setká eh, v pozměňovacím návrhu 3, který ve svém výsledku eh, bude pokrývat pozměňovací návrhy 29 až 34. Dále tady máme pozměňovací návrhy 35 až 42. které se zabývají otázkou eh, koncových uživatelů, o kterých jsme eh, dnes hodně hovořili, až po ty malé firmy. Já si myslím, že všechny tyto pozměňovací návrhy bychom také mohli nějakým způsobem schrnout do pozměňovacího návrhu číslo 4. Eh, dále 37. Tady máme pozměňovací návrh eh, pana Markuse Ferbra, ale ještě si o tom musím s panem Ferbrem pohovořit. Sice tady mám plus, ale ještě to musíme prodebatovat. Dále 40. Ta čísla si myslím, že tady jsou příliš eh, nízká. Eh, tady ta sazba 5 až 10 nefinanční společnosti představí pouze 5 až 10 podle posledních údajů komise a podle posledních údajů z trhu od Evropské centrální banky, tak tady máme procentní sazbu 13,5%. Takže já bych prostě tady chtěl eh, být jenom flexibilní a mít správné údaje. Eh, dále 43 až 40 8, ty si myslím, že bychom také mohli eh, spojit do jednoho pozměňovacího návrhu. Ehm, i když nejvíce mi líbí ta formulace pana Šmita a pana Klince, co se týče eh, té formulace od paní Gular, tak tu považuji za trošičku problematickou, tady tu formulaci. Ale jsem si jistý, že předložíme kompromisní návrh. Dále 49, 50, tady si myslím, že ty nejsou pokryty, nebo tady se navrhuje vyškrtnutí, vypuštění. Tady si myslím, že návrhy ostatních eh, kolegů jsou lepší. 1,50 a 50 týkající se nefinančních institutů koncových uživatelů tak eh, tady potřebujeme specifickou regulaci. To si myslím, že eh, tady v této zprávě budeme také nějakým způsobem mm, moci pokrýt. Eh, poté samozřejmě spousta pozměňovacích návrhů, které jsou skoro identické. Poté i tady máme velkou rozmanitost pozměňovacích návrhů 57, 58, 63, 64, 65. Ty si myslím, že by mohly všechny eh, sformovat. Sedmý pozměňovací návrh, tady jde o systémová rizika, o clearingová střediska, o konkurenceschopnost eh, a je opravdu údivuhodné, že všech těchto pět návrhů jsme dostali od eh, našich eh, francouzských kolegů z různých eh, politických frakcí, ale vypadá to, že eh, nejsou zcela všechny slučitelné, ale jsem si jistý, že tady také najdeme nějaký kompromis. Poté přecházíme 67, 68 a 59. Ty také se tematicky k sobě hodí. Jde tady o otázku eh, rizika v případě, že nedojde k obchodu a také eh, jde o, energi- o, o komoditní eh, trhy a tak dále. Tady ještě najdeme, nebo budeme muset najít formulaci, kterou ještě nemáme. Dále 60 k Řecku který bych rád eh, podpořil. Je to pozměňovací návrh paní Gular. Eh, bez, bez dvou L, ano, Gular. Dále poté tady máme pozměňovací návrh pana Dominičiho a pana Bulmana. Tady mám také plus. A to je to souvisí s 61, 62, 9, a také 9 To jsou pozměňovací návrhy, které jsou skoro eh, identické, eh, zase v, eh, podobné jako u těch francouzských eh, návrhů a mám trošičku problém se 73 kolegy Kamfana, který chce eh, rámec, nový rámec k nedostatkům. Já nevím, tady si myslím, že bychom trošičku zacházeli příliš eh, daleko. Tady si myslím, že bych to tedy eh, musel odmítnout, protože tady si myslím, že tuto právní úpravu opravdu nepotřebujeme. 74 mm, Beres, tak e, to bych podpořila. Musím ještě zajistit ochranu údajů. Teď je 75 až 83, e, zase francouzsky identické, ale také i od jiných. Tady jde o otázku bod 1, požadavky Eh, to znamená, že vítá iniciativu komise podřídit deriváty a zejména mimozorní deriváty lepší regulaci ve snaze omezit dopady rizik trhů s mimoburzovními deriváty, takže to je ten obecný požadavek. To se všechno může sloučit a schrnout tak, eh, jak o tom, jak to kolegové navrhují v těch různých pozměňovacích návrzích to stejné k 1a, 81 až 84, to jsou také identické pozměňovací návrhy s výjimkou 84 od pana Šmita. Zde si myslím, že tady eh, jednotná odpověď až eh, k 7 a 80 se samozřejmě pozitivní. 88 až 99, ty se týkají toho druhého požadavku to znamená eh, zúčtovatelné deriváty v budoucnosti, aby se eh, pro ně v budoucnosti vytvořil nezávislé zúčtovací centrum mezi finančními institucemi, aby bylo možné dosáhnout lepšího vyhodnocení rizika selhání protistrany. Takže tady máme eh, různé návrhy, pan Schmidt, pan Mann, Gozes, Kular, Dominici, Gozes, paní Swinburne, Kamfan a pan Klintz a také paní Bolts. A všechny tyto pozměňovací návrhy si myslím, že budeme moci schrnout v pozměňovacím, v pozměňovacím návrhu číslo 9. Dále tady mám pozměňovací návrh číslo 100 pana Karase. E, tomu jsem neporozuměl. To znamená, e, že jsem k tomu spíš chtěl připsat malé mínus, ale ještě jsem s panem Karasem nehovořil. 101, pan Klins, tak tady si myslím, že se splní podmínky pro plus, protože tady jde o jasnost a transparenci mm, pro, eh, pro zvýšení transparentnosti tedy. Dále, co se týče dalšího pozměňovacího návrhu pana Karase, tak tady také potřebuji ještě trošičku eh, vysvětlení eh, dále. Eh, třetí eh, požadavky jde o to, aby byly eh, v budoucnosti by byla v budoucnosti cena derivátu lépe, lépe odpovídající příslušnému riziku na finančních trzích, takže tady se také e, zmiňují daňoví poplatníci, e, zatím je samozřejmě trošičku i ideologie a proto si myslím, že ti že to je v podstatě v souladu s tím, jak já jsem se k tomuto tématu postavil. Takže Thomas Mann, Cwimber eh, a Ferber, tak tady si myslím, že bychom to měli jenom trošičku formulačně upravit. Eh, dále pan Klins, který chce eh, vyškrtnout některý bod, tak s tím nesouhlasím. 101 až 115 od paní eh, Bolc, Konfan, Lange, Bullman, Dominici, eh, Ole Schmidt a Fejo, tak to to všechny pozměňovací návrhy dohromady. Tady jde o otázky, že musíme v podstatě eh, rozlišit mezi deriváty čistě pro finanční trhy a pro, mezi deriváty pro zajištění podnikových nebo obchod, eh, obchodů eh, mezi podniky. Tady toto rozdělení je samozřejmě problematické, ale ta otevřená otázka je ještě, která se týká tedy těch bilaterálních clearingů, o tom ještě musíme samozřejmě hovořit, musíme ještě si vyčkat eh, na eh, komisi a na její návrh. Musíme se zeptat, co si přesně, jak si představuje pod tím svým názorem. My jsme slyšeli od našich eh, panelistů, že to může souvislet s aplikací Bazily 2, která by ale mohla být kontraproduktivní v případě, že by neexistovaly systémová rizika. Takže to by mohl být pozměňovací, kompromisní pozměňovací návrh 10, tím jsme u pozměňovací návrhu 116. Já tady jsem e, pro. Tady jde o celkový objem derivátů, který by měl být snížen a to e, skrze transparentnost a nová pravidla. To stejné platí také to stejně platí pro 117, co se týče 118, od těch stejných autorů. Uh, tak tady máme tu stejnou ideologickou otázku. Tady je napsáno varuje před přístupem neznalých investorů k obchodování s deriváty a vyzývá ke sledování takovýchto praktik to eh, si myslím, eh, že je eh, z hlediska zákonu a legislativy v podstatě jaksi neproveditelné. To znamená, že já bych to rád zamítl. Dále pozměňovací návrh číslo 119 paní kolegyně Gular, Já už to konečně mám. Tady si myslím, že ten, ta druhá část eh, zachází trošičku daleko. Eh, to znamená, že tady jde o přiměřené požadavky na informace a návštěvy na místě, zatímco Evropský orgán pro cené papíry a trhy a tak dále. Tady si myslím, že by ta kontrola toho příslušného úřadu byla příliš eh, velká. Takže transparentnost ano, ale my nejsme žádný kontrolní aparát. Teď přicházíme ke 120 120, 121, 122, 123, Klinskara, Swinburne, Bowles, všechny mají plusko. 124, Ole Schmidt. Tady tímto začínáme kompromisní pozměňovací návrh 11. Tady to jsou autoři pozměňovací návrh Schmidt, Mann, Kozes, Dominici Swinburne a tady eh, hovoříme v podstatě o eh, formulační eh, změny, redační změny, takže tady jsem si jistý, že najdeme nějaký kompromisní pozměňovací návrh. A tím jsme u 130, 131, také tu mám plusko. Tady jde o důležitost nebo povinnost hlášení u clearingových středisek a Eh, také otázka vynětí krátkodobých měnových obchodů z požadavku na zúčtování. Tady mám ještě otazník, protože nevím, proč se tady hovoří o měnových obchodech, eh, které nejsou eh, ani hlavním problémem. Proč by tedy měly být vyňaty z těchto požadavků na zúčtování? 132 až 137, to bude kompromisní pozměňovací návrh 12, tady jde o e, kompetence e, ESMY, jde o e, orgány dohledu EU a také ze třetích států a tady jde také o to, na co jsem se ptal a přitom jsem ale nedostal pořádnou odpověď. To, co pan Balc navrhuje, to znamená bankovní licence pro CCP jako v podstatě něco eh, na základě čeho by mohly tyto orgány začít eh, pracovat. Eh, to samozřejmě má co dočení také s povinností vlastního kapitálu pro banky. To je něco, o čem ještě musíme samozřejmě hovořit a já jsem si jistý, že bychom to mohli schrnout do 12. kompromisního pozměňovacího návrhu. Dále, no, co se týče eh, bankovních jeho vlastního eh, kapitálu, 140 eh, tady tomu já moc nerozumím, tedy 139, to si myslím, že bych radši zamítl. Tady jde o požadavky na vlastní kapitál a mm, sektor bankovnicí. Já si myslím, že tady ty další požadavky možná nepotřebujeme, ale můžeme si o tom ještě popovídat. Eh, dále k bodu 8, Bolt, Swinburne, Karas, Lange. Tady si myslím, že to musíme ještě trošičku přeskomat a revidovat. Eh, já jsem psal o tom, že systémy e, řízení managementu by neměly být, e, by se neměly konkurovat, že by aktéři na trhu si neměli konkurovat. E, moje formulace by byla taková, že Eh, CCP by neměla být řízena pouze uživateli, protože tak eh, tomu je i v USA, neměla by být tedy zřízena eh, pouze užiteli. Musíme tady samozřejmě také provádět hodnocení rizik a to musí se odehrávat také v určitém právním rámci a to je také to, k čemu došli dnešní panelisté. 13. Eh, kompromisní pozměňovací návrh až 148, 149. Eh, samozřejmě je to změna mého návrhu, který byl příliš přísný. Teď jsme u 150 od předsedkyně, tady se to týká technických standardů a také e, o výměnu e, informací se zde jedná. S tím souhlasím 151. E, tady jde o finanční kontrolu ze strany ESMY. Evropského orgánu pro cené papíry a trhy, takže to je ta stará otázka, Eh, v souvislosti s níž jsem si musel trošičku e, změnit názor. E, já nicméně e, tady máme mínus u tohoto návrhu, dále 152, tady mám plusko, pozitivně se k tomu stavím. E, a poté dojdeme tedy k otázkám, které se týkají bodu 9. Jde tedy o zavedení jediného evropského registru pro všechny transakce a pozice, které neprobíhají na burze a e, také o dohled nad tím a také o transparentnost hned po odehrání se každého obchodu. Tady také k tomu máme eh, spoustu pozměňovacích eh, návrhů. Eh, zase tady mám čtyři skoro identické francouzské návrhy ze čtyř různých politických frakcí, takže mm, skvělá lobby práce. Tady jsem si jistý, že také najdeme nějaký kompromis, bude to kompromis číslo 14. To je v pořádku. To je všechno v pořádku. Dále 160 až 165, to je doplněk k devítce. Tady si myslím, že jde o otázku eh, standardizovaných eh, eh, derivátů a transakcí. Tady máme pozměňovací návrhy od paní Bowles a od pana eh, Skinnera. Tady si myslím, že určitě najdeme eh, nějaký kompromis. 166, otázka mezinárodních standardů a také otázka, zda budeme v Evropě nějakým způsobem eh, zajišťovat nebo chtít zajistit interoperabilitu mezi clearingovými středisky. Eh, o tom jsme dnes eh, slyšeli, že by to mohlo představovat zdvojnásobení rizika a já vím od existujících clearingových středisek, že toto riziko cítí také a e, to riziko by mohlo být opravdu velké. Takže jsem tady trošičku skeptický, 171, 172 ode mě. Eh, jde tady o určitý eh, přeskum nebo upřesnění bodu 11. K tomu nejsou žádné další pozměňovací návrhy, takže mohou být eh, přijaty. Co se týče bodu 12, tak tomu máme opět z celou řadu pozměňovacích návrhů až 180, všechno k 15. Eh, s výjimkou návrhu pana Konfana si myslím, že všechno mohu přijmout. Eh, pan, eh, ten mm, pozměňovací návrh pana Konfana si myslím, že jde trošičku příliš daleko. S tím si nejsem jistý. To prostě všechno nezvládneme sloučit Dominiči a Bulman. 12. A tady jsem také ještě něco trošičku pozměnil, eh, k tomu udělám plusku eh, a plus a vy už rozhodnete, zda je to správné nebo ne. Eh, dále 184 190, 190, týká se bodu 13 tady si myslím, že jsou všichni, nebo všichni se ubírají tím stejným směrem. Tady jde o trošičku víc než pouze redakční eh, změny. 191 eh, od pana Oleo Šmita, tady mám také plus. Mm, jde v podstatě o, o omezení některých derivátů v případě, kdy vytváří systémové riziko. To se neplatí pro 192, 193, kolega Kanfa, pozitivně 194, paní Swinburne. A tím přicházíme k Eh, ke 195 až 200. Eh, tady eh, dochází k určitému rozporu částečně a já bych tady rád zůstal u toho původního textu a zamítl pozměňovací návrhy ale zároveň bych vzal pozměňovací návrh 199 jako doplněk ke 14. A to stejné platí také o návrhu 200 od pana Ole Schmidta. Pozměňovací eh, návrh k bodu z 15, nebo z bodu 17, týkající se bodu 15, 201. O 201 jde o e, snížení rizika při situaci, kdy se tedy neodehraje obchod. E, o tom už jsme hovořili. Tady sedm kolegů mi předložilo pozměňovací návrh a to si myslím, že budeme moci nějakým způsobem sloučit. A tímto se dostáváme k pozměňovacímu návrhu číslo 208. Tady jde o další otázku, o koncentraci eh, eh, OTC derivátů víme, že eh, to jsou, že většina, naprosto většina těchto derivátů je nabízena šesti největšími organizacemi GP Morgan jako první a Deutsche Bank jako třetí největší, poté máme Goldman Sachs, Morgan Stanley a tady je otázka, otázka, zdali bychom tady ještě mohli něco udělat z pohledu kon, tržní koncentrace. Já si myslím, že eh, tento pozměňovací návrh nicméně se sem do této zprávy nehodí a já ho zamítám. Paní Beres, eh, číslo 209. Tady jde o evropskou eh, dimenzi pro CCP, k tomu jsme tady vyjádřili podporu. Eh, to stejné také k pozměňovacímu návrhu Dominici a Bulman, ten také podporuji. A teď tady máme číslo návrh, dvě, eh, pozměňovací návrh 210. Eh, konstatuje, že sloupy úvěrového selhání by mohly být legitimně využívány pro zajištění činnosti či zájmu společnosti v rámci země, ačkoliv by tyto společnosti nemusely vlastnit státní dluhopisy. Tady zase opět otázka, jakým způsobem budeme CDS eh, eh, regulovat. Zatím mm, tady není nic zakázané, ta formulace platí, ale ta otázka je, zdali v souvislosti E, státními dluhopisy, o kterých se hovoří, e, zdali se tady budou stanovovat nějaké vrchní e, stropy nebo nějaké standardy týkající se disponibility. O tom jsme ještě dostatečně nehovořili, o tom budeme muset ještě hovořit. Dominič Abulman to formulí trošičku jinak. Žádá, aby byla ochrana zajišťovaná soupy úvěrového selhání splatná až po produkci a prokázání podkladové dluhopisové expozice a a byla omezena na výši této expozice, takže tady jsou tyto dva návrhy e, v rozporu a já se tedy spíše přikláním k tomu druhému návrhu. E, dále k těm e, vrchním stropům a prázdným obchodům, limitům, veřejným obchodům, burzám. Dominiči, tady máme, tady se hovoří o lokálních eh, bilancích. Já nevím, jestli to tady nějakým způsobem budeme eh, moci zapracovat, jestli tady budeme hovořit o tom lokálním ještě v nějakém podtitulu ale samozřejmě co se týče zavedení eh, vrchních stropů limitů, co se týče návrhu Bowles, pozměňovacího návrhu Bowles Langen a Dominici tak ty podporuji, zatímco Eh, se týče pozměňovacího návrhu pana Kamfána 216, tak já tady také nemohu eh, souhlasit. Žádá komisi o provedení analýzy nákladů a přínosů svopu úvěrového selhání za posledních deset let, neboť finanční krize ukázala, že stávající vysoce složitý finanční systém není ani účinný, ani stabilní. Já si myslím, že tady jde o, eh, o to, aby se komise zabývala svou minulostí, kterou si nezasloužila. Takže teď si myslím, že tady už jsme někde jinde. Teď pozměňací návrh 218 Dominiči Bulman. Tady jde o otázky, co tady se bude podléhat eh, této regulaci. Všechny rizikové deriváty s eh, Tady jsme ve schodě. Všechny eh, deriváty eh, celkově, to je otázka také eh, podnikových derivátů, které jsou hodnoceny jinak. Tady mám pozměňovací návrh 218 až 226 Tady máme eh, pana Dominici Bulman, Klins, Koze, Spodimata, Beres Bulman. To jsou všechno návrhy, které by mohly být zahrnuty v tom eh, dodatečném bodu, takže v, co se týče tady těch finančních institutů a financování, já si myslím, že tady určitě najdeme nějaký eh, dobrý kompromisní pozměňovací návrh, to byla by to osmnáctka a dále další návrhy pro rozšíření eh, bodu 17. Jde tady o eh, paliva a zemědělské produkty. Tady máme dobré návrhy od paní Bulard a pana Bozese, pana Bulmana a paní Beres. Eh, co se týče také dysfunkcí při fungování a zamezení prázdným prázdným obchodům, tak ty já všechny hodnotím pozitivně. A na závěr máme také několik dodatečných bodů, které jsou zde definovány jako pozměňovací návrh 226 pana Ferbre, Ferbra. Také bych tomu dal plusko. A potom 17a, 17b řada pozměňovacích návrhů, eh, které jsou identické. Eh, tady mám také plusko, stejně jako u osmnáctky, eh, pokud možné, tak zbližování mezinárodních standardů, ale samozřejmě s přehlídnutím k toho, že potřebujeme evropské, evropskou regulaci, pan COSES, CANFAN, A na závěr 249 od paní Gulár. Paní Gula vyzývá komisi, aby evropským i neevropským regulačním orgánům zajistila reciproční přístup k zúčtovacím místům a registrům umístěným na území Evropské unie i mimo ně. Takže to je otázka reciprocity, protože dosavadní funkční střediska, o kterých jsme eh, hovořili, tak ta, to tady hovoříme o těch střediscích, které eh, fungují v USA eh, od roku 2008. Eh, to znamená, že pokud by tady měl existovat ten přístup, tak by měl být v každém případě reciproční. Takže já tento návrh podporuji. Eh, dále se potom hovoří tady o vyhodnocení eh, důležitosti všech aktérů na trhu a také eh, přizpůsobení právního rámce, tak s tím já také souhlasím. A co se týče obchodu s přírodními zdroji a se zemědělskými produkty, tak to je něco, co já také podporuji a myslím si, že najdeme jistě dobrou formulaci. Takže Eh, ne všechny formulace nebo to redakční řešení eh, může být zohledněno, ale já samozřejmě se budu snažit ve svých eh, kompromisních pozměňovacích návrzích zohlednit co nejvíce z vašich připomínek a tyto kompromisní pozměňovací návrhy vypracuji v průběhu tohoto týdne. Děkuji. Um, thank you very much. I'm sure that Děkuji mnohokrát. To bylo určitě velmi užitečné pro stínové zpravodaje. Já jsem také stínovou zpravodajkou. Mám tady pro tuto chvíli stručný seznam řečníků bez stínových zpravodajů. Nevím, kdo se stínových zpravodajů. Pane Dominiči, nechcete si vzít slovo? Ano, ne, velmi stručně. No já jsem nechtěl nic dodat. Počkáme si na kompromisní pozměňovací návrhy a pak si to probereme podrobně se stínovými zpravodaji a zpravodajem. Okay. Um, uh, okay, well Dobrá, takže já si vezmu slovo jako stínová zpravodajka za klub ALDE. Eh, říkal jste, měl jste otázku některých mých poznacích návrhů, že se tam nejste jistý, o co mi jde, takže stručně 131, to se týká výjimky pro eh, krátkodobé devizové věci. Tím myslím vlastně ve stejný den, to znamená, bude to vypořádáno ještě předtím, vlastně, než to prošlo clearingem téměř. V podstatě clearing a eh, vypořádání k tomu dochází zároveň. Či ono chtít, aby něco, což bylo vypořádáno, aby, aby se zúčtovávalo, to je skoro eh, možná zbytečné. Eh, dále, eh, možná to ještě napíšu jasně, dále 136. To se týká kapitálových požadavků u CRD4. To je věc, která se právě objevila v tom slyšení. Tady v zásadě říkám, že pokud máme bilaterální Eh, zajištění, které je stejně odolné jako jiná eh, metoda, jiná možnost, tak by tam prostě mělo být zacházeno kapitálově stejně. 210 eh, moje, tam se snažím upozornit na to, že existují legitimní použití tzv. obnažených CDS, například pokud máte v té zemi nějaký zájem a podobně. A proto také hovořím o notes, dluhopisech, protože nechci zacházet protože jsou tam eh, nějaké nelegitimní důvody. Možná byste se nad tím mohli ještě zamyslet. Pokud nějaká eh, firma řekne, že má ehm, velký zájem například na prázdninových pobytech v Řecku, tak možná je to možná jeden ze způsobů, jak by se tato firma mohla kryt svoji expozici, by byl eh, CDS, tedy swap úvěrového selhání, i když by nebyla vlastníkem podkladového dluhopisu. E, dále 237. To způsobil velký zájem v některých oblastech. Tady já upozorňuji ohledně emisních povolenek, to je 237. kde jde o postupné snižování počtu emisních povolenek v čase. Lidé se mě ptali, co to přesně znamená. To je téma, které je normálně řešeno daleko spíš ve výboru pro životní prostředí, ale myslím, že tady je to velmi eh, relevantní a případné, aby, eh, aby Ekon eh, se toho také ujal, protože je daleko lepší příležitost ten trh zregulovat, když vlastně tam klesá počet něčeho počet produktů. Dále, eh, chceš, chcete k tomu také Kej něco říct? Vy nejste členová zpravodajka. Paskale, ano. Bez mikrofonu. Ano. Um, asi tady dochází k nějaké opakované chybice sekretariátu, kdy vaše jméno se nikdy netiskne. Paskale, chcete se vzít slovo? Ano, já bych jenom chtěl eh, zdůraznit, že ve většině případů eh, francouzské poznací návrhy byly podobné bez ohledu, eh, bez ohledu na to, z kterého poslaneckého klubu přišli, to tak zaznělo, ale pro všechny mé poznací návrhy toto neplatí. Já jsem si tady nepřipala, že by se slova Verona Langana týkala mě. Chci se připojit k panu Dominičimu, totiž je třeba vyčkat na kompromisní pozměňovací návrhy. Nicméně lituji toho, že jsme neměli příležitost jednat v této fázi se zpravodajem, diskutovat s ním. OK, chcete k tomu něco říci? Pan Langen chce k tomu něco říci? To, že jsme o tom nediskutovali, to vycházelo z toho, že jsme po velikonocích potřebovali dva týdny na překlad a já nejsem zodpovědný za to, že byly velikonoce a prázdniny. Um, well, we, we, we, we... No, všichni obecně zápolíme s velkým množstvím práce. OK, prosím. Ano, já myslím, že eh, na všech těchto poznacích návrzích, že za němi tady obrovské množství práce, já se těším, až se projdu, těším se na detailní formulace. A myslím, že ve světle toho, co tu dnes zaznělo, se zamýšlím nad tím, zda možná bychom se měli věnovat ještě tomu, kdy možná finanční eh, aktéři by potřebovali mít nastavené cíle podle jednotlivých tříd aktiv. A protože eh, trh CR se rychle eh, by se mohl dostat na to, na to že by 95% nových produktů procházelo clearingem. Eh, mohli bychom se dostat k tomuto cíli rychle, čili já bych pozbudila komise k tomu, aby podpořila takovýto cíl do budoucna. Ano, to je v pořádku. Pane Ferbře. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem byl popros, mě poprosili, abych vysvětlil sedm a třicítku. Eh, má pravdu pan zpravodaj, že ta 37 by spíš měla mít plusko, zatímco ten druhý můj návrh eh, minus eh, tady jde o to, o čem jsme hovořili, nebo to, o čem se hovořilo dnes během semináře, to znamená, že jde o určení pravidel pro opravdu reálný trh s deriváty. Takže to jsem jenom chtěl krátce vysvětlit. Já bych samozřejmě byl velmi rád eh, nebo nevím, zdali bychom měli ještě k pozměňovacím eh, návrhům měli psát také eh, o podstatnění. E, to by měl můj sekretariát jistě velmi velkou radost, kdyby ke každému pozměňovacímu návrhu bylo ještě opodstatnění a zdůvodnění, e, co se týče e, MIFIDu a definicí. Já jsem se rozhodl, že tady použijím, použiji MIFID, protože se právě nedá, nejedná o banku ale samozřejmě dávám pravdu panu eh, zpravodaji za to, že tady k tomu chtěl dát spíše eh, plusko. Ještě vysvětlení. No, no, Pane Lange, nedostanete slovo na závěr ještě. Ne, ne, to je technická věc. Co se týče úspráv z vlastní iniciativy, tak eh, u těch nemáme eh, odůvodnění a proto eh, tato zpráva neobsahuje žádná odůvodnění, žádná opodstatnění. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Chci vzdát hold panu Langenovi. Byl, bylo to spoustu práce pro ně. Měl jste vůbec nějakou pauzu o Velikonocích? Měl jste nějaké prázdniny? Myslím, že všechno je v podstatě pokryto. Já jsem napsal ten pozměňovací návrh číslo 200, protože mě připadalo zásadní, abychom probírali vše případ po případě, pokud chceme něco zakázat. Vy tu dneska se staráte o zábavu, to je zapotřebí také. Takže slyšeli jsme takovéto kritiky už při eh, slyšení, takže vy jste tedy pro zákaz. Já bych chtěl to slovo mm, vyloučit. Pan Šm... Pan Žuje o tom hovořil. Říkal, že to je užitečný nástroj. A když vím, co on řekl a co říká francouzská vláda, tak oni jsou na vaší straně. Mohl byste jim tedy v tomto případě také naslouchat? Já si myslím, že by to nebyl užitečný nástroj. 220. 200 to bylo. Ano, ta, tam je plus u vašeho pozměňovacího návrhu. very simple. Do you want to have a ban or not? Prostě chcete to zakázat nebo ne? Je to jednoduché. Vidíte tady ten eh, rozpor mezi zákazem CDS a tím varováním, protože pan kolega chce varování za určitých eh, podmínek a potom další kolegové chtějí zákaz. Takže tady je právě dochází k té kolizi, o které jsem hovořil. Für alle Dinge, die hier, eh, beschlossen samozřejmě pro všechny věci, které tady budeme, eh, o kterých budeme hlasovat, tak ty potřebují většinu. To je prostě tak jednoduché to je, pane kolego. Well, Ole Schmidt was... Myslím, že pan Ole Schmidt byl poslední na seznamu řečníků. Nikdo už se dál nehlásil. Pane Langene. Už nám došli řečníci. Přejete si ještě uzavřít tuto debatu? Ještě Jakou poznámkou? Výborně, skvěle, tak já bych rád poděkoval a pouze doufám, že paní předsedkyně toto jednání uzavře. Děkuji vám všem. A jak je tu napsáno, právě vyjednáváme. Kdy eh, budeme hlasovat o této zprávě? Tímto končím dnešní schůzi. Ještě bude následovat schůze koordinátorů v 6.30.